Uh, uh, dear, dear colleagues, ladies and gentlemen. Vážení kolegové, dámy a pánové. Dámy a pánové, prosím, zaujměte svá místa. Stát je možné, když chcete tleskat ve stoje. Ale vážení přátelé, prosím, zaujměte svá místa. Uh, well, if I may, open. Pokud smím, rád bych zahájil naše slyšení. Velmi důležité slyšení náklady na energie a konkurenceschopnost energetiky v EU. Poradci zelených, prosím, také si sedněte. náklady na energie a konkurenceschopnost evropského průmyslu. O tom jsme s panem komisařem diskutovali už poměrně dlouhou dobu, několik měsíců. Děkujeme vám mnohokrát, pane komisaři, za tyto diskuse. Nejprve vítám pana komisaře Kanětyho. My jsme se sešli včera, i dopoledne dokonce. Seděli jsme kolem stolu na velkém setkání s představiteli evropského biznesu a rád bych přivítal řečníky a děkuji vám všem za výbor ITRE, za to, že jste přijali pozvání zúčastnit se tohoto slyšení. Já bych rád zmínil, že Výkyvy v cenách energií jsou velmi závažné, zvláště u cen ropy, které před pár lety vzrostly eh, do obrovských výšin a teď jsou eh, tak nízké, že ani nepokryjí náklady na těžbu. Pak máme prvky trhu prvky nabídky a poptávky, ale pak najdeme celou řadu dalších prvků, které zde hrají důležitou úlohu, náklady na dopravu například. A jako obvykle ve svobodné tržní ekonomice musíme zvažovat také náklady na pojištění, ale také máme politické prvky jako subvence, regulace a zdanění. A právě proto se výbor ITRE rozhodl uspořádat toto slyšení, abychom se lépe informovali o nákladech na energie a jaké mají dopady na konkurenceschopnost, což je pro nás nesmírně důležité. Slyšení bude trvat dvě a půl hodiny a bude probíhat ve dvou blocích. První blok se věnuje poskytovatelům energie a hospodářského eh, rozměru a druhá část bude věnována uživatelům energií. Tedy jaké aktivity pro spotřebitele nabízíme bez poskytovatelů, tedy bez energetických společností. By samozřejmě nebylo energetického trhu. A rád bych požádal naše odborníky, ale také poslance, aby byli pokud možno struční, protože nemáme mnoho času. Pokud smím, dám slovo panu komisaři Miguelovi Kanětemu, aby přednesl úvodní projev tedy na začátek našeho slyšení. Děkuji. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, jsem velmi rád tady s vámi a tentokrát se budu věnovat nákladům na energie a cenám energií a jaké dopady to má na konkurenceschopnost průmyslu. Je to zásadní diskuse, protože náklady na energie a ceny energií představují zdroj politických obav. Ovlivňují disponibilní příjem domácností a podniků a také určují naši celkovou konkurenceschopnost. Jakožto komise jsme přišli s jasným cílem eh, stimulovat ekonomiku EU. Chceme tak činit stimulací evropských eh, investic, tedy Evropským fondem pro eh, strategické investice, ale také vytváříme kapitálovou unii, abychom zlepšili eh, fungování našeho finančního trhu a digitálním jednotným trhem také rozšiřujeme příležitost. Také Unie inovací je pro nás zásadní, Nicméně energetické náklady i nadále mají nejzásadnější dopad na konkurenceschopnost průmyslu. Je to oblast, kde zatím Evropa nemá výhodu před konkurenty ve světě. Proto jedině nová strategie by mohla v tomto směru pomoci. A tato strategie by využívala energetickou transformaci od fos- přechodu od fosilních paliv eh, k obnovitelným zdrojům, který posílí naší konkurenceschopnost, protože jinak bychom byli i nadále eh, obětí eh, rizik v souvislosti s dostupností fosilních paliv a cenovými výkyvy. Eh, v každém případě v tomto směru vytváříme nové plány a procesy. Díky tomu energetika zaměstnává 2,4 milionu lidí v EU a ekodesign a ekologické označování by měly vytvořit další 100 tisíce pracovních míst a nabídnou 4 miliardy eh, příjmů pro Evropskou unii navíc bude to znamenat, že právě energetické společnosti byly a jsou katalyzátory ve snižování nákladů a nových technologiích. Například náklady na sluneční panely se výrazně snížily a to vše zlepší naši konkurenceschopnost. Energetická transformace však nenastane ze dne na den. Budeme muset zhodnotit stávající situaci pochopit nejlepší cestu, jak zvládat současné ceny energií a jak zavést nejlepší politické strategie, abychom náklady na energie snížili. Právě proto toto slyšení přichází v pravý čas. Právě proto komise připravuje následné hodnocení ke zprávě z roku 2014 věnované nákladům na energie. Co můžeme v této zprávě očekávat? Ještě předtím se však ohlédnu eh, ke zjištěním ze zprávy z roku 2014 a zmíním se, jak, eh, jaké obavy tehdy vznikaly. V roce 2014 existoval eh, rozpor mezi cenami energií v některých zemích spotřebitelé platili dvakrát a čtyřikrát více než v jiných zemích. Mezinárodně byly naše ceny čtyřikrát vyšší než ve Spojených státech amerických. U cen energií to bylo dvakrát tolik. Také jsme zjistili, že velkoobchodní ceny energií sice klesaly, ceny v maloobchodě rostly o 3,5 ročně. Pro zemní plyn a elektřinu Eh, byl také zvýšen prvek daňový v ceně. A projevovalo se to také různě na průmyslové výrobě. Tam, kde země závisely na větrné energie, tam byly ovlivněny velkoobchodní ceny, ale ne dostatečně. Změna energetického trhu měla politický dopad to však eh, eh, se nedalo říci o eh, cenách pro koncové spotřebitele s distribučními systémy, daněmi, klimatickou politikou, tarify a novými předpisy vznikala obrovská fragmentace v jednotném trhu. Tváří v tvář těmto problémům byla naše doporučení jasná energetické unii se nám podařilo pokročit ku předu. Podívejme se na letošní rok. Balíček zabezpečení dodávek přijatý minulý týden se zaměřuje na to, aby náš trh zemním plynem byl integrovanější a konkurenceschopnější podporou regionální spolupráce. Také jsme dosáhli za pouhý loňský rok velkého pokroku ve vytváření infrastruktury a jejího propojování. To je, co potřebujeme pro udržení nízkých cen nové přístupy k trhu propojí retailový a velkoobchodní trh a také nabídnou nové systémy podpory. Když se podíváme na oceňování uhlíku v systému obchodování s emisemi, připravuje se nové rozhodnutí, abychom tam zahrnuli sektory, které dosud do obchodování s povolenkami zahrnuty nebyly. Také připravujeme úpravu směrnice, aby čistá energie byla zapracována do našeho energetického trhu. Pokud jde o náklady na energie, zaměřujeme se na snížení eh, spotřeby a umírnění poptávky. V této souvislosti zavedeme celou škálu opatření v oblasti legislativy na energetickou účinnost. Eh, v této souvislosti chceme snížit náklady na energie v Evropě, zvládat tyto náklady, zvýšit zabezpečení dodávek a efektivnost dodavatelů, stejně jako stabilitu. To vše posílí konkurenceschopnost v Evropě. Představuje to výrazný pokrok, ale od vydání poslední zprávy se krajina energetiky výrazně změnila. V letošní zprávě se budeme zmiňovat o nákladech na eh, zemní plyn a ropu, které klesají a zjistíme, že ceny fosilních paliv klesly o třetinu a ceny Eh, zemního plynu eh, jsou na pohem dvojnásobku oproti Spojeným státům americkým. A vidíme, že v důsledku klesajících cen fosilních paliv eh, dovozní účet pro Evropskou unii za ropu, černé uhlí a plyn eh, poklesl od 400 miliard eur na 260 miliard eur eh, v roce 2015, což představuje pokles o 35 za dva roky. Pokles eh, tohoto dovozního účtu mezi lety 2013 a 2014, což je 140 miliard, je ekvivalentem 1% HDP hm, celé Evropské unie. Ehm, vzhledem k této změně, kdy došlo k poklesu o 1,40 na 1,26 v roce 2015, představuje pokles o 24% během deseti měsíců a to zmírnilo dopad klesajících cen fosilních paliv. Některé z těchto účinků také souvisejí s naší politikou zlepšení energetické účinnosti a technologiím na snížení nákladů. Některé souvisí s vnějšími faktory, například rostoucí nabídka, ehm, jaderné katastrofy, ehm, tlak na ceny směrem dolů a e, nová situace na energetickém trhu. Globální ceny energií nám dávají e, vítaný makroekonomický stimul našemu průmyslu, zvláště energeticky náročnému průmyslu, nabízí možnost provést změny e, v technologickém procesu a snížit tak náklady. Dnešní nižší ceny nám však nedávají možnost usnout na vavřínech, protože jedna jediná věc, která je jistá co do cen energií, je v tom, že nezůstanou na této nízké úrovni. Dnešní cena odpovídá zhruba cenám roku 2009, ale v roce 2000 12 to bylo 120 dolarů za barel a mezi lety 2008 a 2009 eh, to bylo na úrovni dokonce 140 dolarů za barel. Eh, ceny energií eh, se rychle mění. A to se ukazuje také v naší zprávě. Proto se musíme zaměřit na pravidelné monitorování cen energií. Ve zprávě za rok 2016, která ta vyjde v, roz, v létě letošního roku a zaměří se na trendy v cenách a hybné síly cen a nákladů. Ve všech členských státech bude se zaměřovat jak na domácnosti, tak ceny pro průmysl a bude se zaměřovat také na energeticky náročná odvětví. Nyní zprávu připravujeme a chceme slyšet názor co nejvíce zainteresovaných subjektů. Máme experty, kteří provádějí studie. Ehm, proběhl také v lednu workshop, další proběhne v březnu a my si velice rádi vyslechneme váš názor poslanců a expertů. Smyslem této analýzy a tohoto setkání je, abychom se co nejlépe informovali, abychom mohli připravit odpovídající politickou reakci která nejvýrazněji pomůže udržitelnosti evropské ekonomiky. Zpráva o cenách energií nám celé jistě pomůže udělat si lepší obrázek o situaci a monitorovat pokrok, kterého dosahujeme. Velmi se těším na vaše názory a na spolupráci s vámi na nové iniciativy, které posílí konkurenceschopnost evropského průmyslu. Mr. Commissioner. Děkuji vám, pane komisaři protože víme, že e, pan komisař nemá e, víc času než do čtyř hodin, je to tak. Budeme tedy rychle pokračovat, neboť chceme vyslechnout e, naše experty a pak budeme mít otázky a odpovědi. Jako první řečník je pan Jose López Tafal Baskuňana. Ano, vaše jméno je velmi komplikované, jako většinou ve Španělsku, že? Ale doufám, že jsem to řekl dobře. Eh, takže vy se věnujete ekonomice. Před 6 lety jste byl zvolen a vybrán jako ředitel regulačního oddělení eh, globální eh, firmy pro vodohospodářství a byl jste zvolen jako místo předseda eh, španělské organizace pro větrnou energetiku a také ředitelem eh, té poslední dva roky právě eh, v podniku vyrábějícím větrnou energii. Bude velice zajímavé vyslechnout váš názor jako člověka, který odpovídá za obnovitelné zdroje energií. Prosím, máte slovo. Děkuji vám. Děkuji. Pane komisaři, pane předsedo, vážení členové tohoto výboru, já jsem velmi poctěn, že jsem dnes mezi vámi. Dnešní diskuse je velmi relevantní. Je relevantní, protože je to diskuse o tom, je, zda je konkurenceschopnost Evropy ohrožena právě cenami energií. Některé hlasy dokonce říkají, že politika v oblasti energetiky a klimatického Eh, klimatických změn v Evropě by se měla změnit právě kvůli této hrozbě. Mezinárodní energetická agentura studuje tuto věc, brzo budete mít nový dokument, takže já nemám v úmyslu Eh, tady mm, říci poslední slovo a poslední odpověď a dát také nejnovější eh, údaje, ale chci přednést určitou analýzu tohoto problému. Chci hovořit eh, z hlediska evropského podniku pracujícího v oblasti obnovitelných zdrojů energií a chci říci, že právě politika pro nový energetický rámec může přispět k lepší konkurenceschopnosti v Evropě. tak je pár slov k naší firmě Akciona, eh, kde pracujeme v oblasti obnovitelných zdrojů ve 20 různých zemích eh, a jsme eh, vlastně šestý největší podnik pro větrnou energii, kromě Číny. A my se považujeme za dobrý příklad toho, jak eh, dobře funguje evropská politika v oblasti obnovitelných zdrojů a jak může přinést nové produkty a může se stát globálním hráčem. Když se podíváme na konkrétní dnešní téma otázka konkurenceschopnosti, chci zdůraznit, že můžeme stanovit dvě různé definice eh, konkurenceschopnosti. První věc je, že eh, konkurenceschopnost je soubor eh, institucí, politiky a dalších faktorů, které ovlivňují produktivitu v země. A Eh, dále je to také otázka regulační stability, finanční kapacity a tak dále. Na druhé straně konkurenceschopnost průmyslu, to je trošku eh, užší pojem, eh, který vyjadřuje schopnost určitého průmyslu v, fungovat mezinárodně v určité oblasti. To znamená, že do toho vstupují otázky, jako je náklad na pracovní sílu, náklady na materiály a podobně. E, náklady jsou třetím faktorem, které ovšem e, mají pouze omezený vliv e, nebo dílčí vliv na konkurenceschopnost podniku. My v dnešní době si potřebujeme oddělit konkurenceschopnost určitého odvětví od globální konkurenceschopnosti celé ekonomiky. Když se tedy podíváme jen na ten užší pojem, to je konkurenceschopnost daného odvětví či daného podniku, tak se podíváme, jak tady vypadá podíl nákladů na ceny energií. Vidíme, že to už je trošičku eh, větší podíl než na globální konkurenceschopnost. Je to 1,4 HDP, což není překvapivé z mnoha důvodů. Za prvé proto, že energeticky intenzivní eh, ekonomiky eh, nebo odvětví mají menší a menší podíl ve velmi vyspělých ekonomikách a eh, také v Evropě není dostatek energetických zdrojů, kromě těch obnovitelných. Mé druhé konstatování je, že konkurenceschopnost některých průmyslových odvětví eh, tady eh, má omezený dopad na evropskou situaci, protože energeticky náročné eh, odvětví nehrají tak velkou úlohu. Když si stanovíme odvětví, na které třeba se soustředit. Soustředíme se na to, jaké jsou náklady na jednotlivé energie. E, náklady na energie mají e, různé složky. Náklady na plyn, náklady na e, elektřinu. A tady můžeme říci, že můžeme srovnat náklady na elektřinu, náklady na zemní plyn v několika různých studiích, včetně Evropské komise, včetně Eh, konsultativní skupiny ukazují, že v současné době plyn eh, představuje vyšší eh, náklady v celkových nákladech než elektřina. Když se podíváme na tuto analýzu a promítneme do toho také současnou situaci ve Spojených státech, tak můžeme říct, že tato otázka konkurenceschopnosti je vlastně otázka ceny plynu. Když se eh, toto konstatujeme, eh, vidíme, že vlastně tato věc není dostatečně zohledňována. Větší priorita by měla být věnována eh, plynu. Chceme-li řešit tento problém správným způsobem. Nicméně je pravda, že problém plynu by neměl zakrýt i, i určitý problém v oblasti elektřiny. Eh, tyto ceny se v poslední době trošku zvýšily, i když můžeme konstatovat, že eh, celkově vzato v posledních letech zůstaly spíše relativně stabilní eh, od roku 2012, tak jak to ukazují poslední studie. Teď se můžeme podívat na to, do jaké míry náklady na elektřinu opravdu ovlivňují konkurenceschopnost energeticky náročných sektorů. Tady je třeba připomenout několik věcí. Za prvé, energeticky intenzivní průmyslové sektory eh, ovlivňují také stav cen za elektřinu pro konečné spotřebitele. Je to tedy eh, fakt, že eh, domácnosti a soukromí spotřebitelé platí 2,5 krát vyšší cenu za elektřinu, než co platí energeticky náročné průmyslové podniky. I tak můžeme říci, že tato cena se dosti liší v jednotlivých eh, zemích EU. Eh, e eh, máme tady jeden jediný problém, který má různé podoby, nebo máme tady více problémů? Máme na našem obrázku modře zobrazenou tuto část. Energeticky, energetické složky trhu toto hodně ovlivňují. Je to spojeno s cenami energií na trhu a méně spojeno s otázkami daní a poplatků. Jak řekl před chvílí pan komisař, eh, zde se projevují eh, tyto otázky eh, ovlivňující trh. Takovéto náklady se projevují v těchto cenách. Tyto sektory jsou v mnoha zemích Eh, vlastně z hlediska cen elektřiny velmi zvýhodněné. Je tady několik eh, nástrojů, jako například eh, povolenky, emisní povolenky zdarma nebo některé další výhodné situace, které také by měly být zohledněny v různých studiích. Čtvrtá, čtvrtý bod. Je třeba tuto věc studovat velmi pozorně abychom e, studovali otázku, zda v těchto sektorech existuje problém konkurenceschopnosti z důvodu e, cen energií. A ještě e, více je třeba to pozorně sledovat, když se navrhují některá opatření, která jsou spojena s energetickou strategií či s bojem proti klimatickým změnám. V tomto vystoupení bych chtěl hovořit také o dopadu jednoho z klíčových faktorů Eh, obnovitelné zdroje bývají někdy prezentovány jako opak ke konkurenceschopnosti. Když eh, sledujeme pracovní dokument Evropské komise eh, od roku 2014, tak vidíme, že situace vypadá jinak. Velmi energeticky náročné sektory Eh, mají eh, z celkových nákladů podíl 0,9 eh, až 2 jako podíl na obnovitelné energie. Kromě toho nesmíme zapomínat, jak je tady další dopad určitých efektů, kde mm, dochází ke snižování cen energií. Eh, vlastně to slačuje ceny na trhu dolů. A eh, čím vlastně je větší podíl například větrné energie, tak tím je cena eh, levnější. To může mít jasně pozitivní dopad na mm, průmyslová odvětví, jak je také řečeno na stránce 9 sdělení Evropské komise. Eh, je to vlastně eh, velice pozitivní dopad eh, šíření podílu obnovitelných zdrojů energií. Tak tomu bylo také ve Španělsku a můžeme to konstatovat, že jak se na jedné straně zvyšuje podíl větrné elektřiny na celkovém podílu, takže na levé straně Eh, vidíme cenu energie, která postupně klesá směrem k pravému dolnímu okraji, tak jak se zvyšuje podíl eh, větrné energie. Čím tedy více je větrné energie, tím je nižší jednotková cena. Konečná cena pro energeticky náročná průmyslová odvětví. Takže musíme eh, sledovat tuto věc i z tohoto hlediska, když tvrdíme, že eh, obnovitelné zdroje eh, jsou nepříznivé pro konkurenceschopnost. A nyní ještě pár slov na závěr k otázkám globální konkurenceschopnosti. Jak tady sehrává úlohu mm, globální hráč, jako je naše firma pro obnovitelné zdroje energií? Růst Eh, obnovitelných eh, energií určitě přispívá k rozvoji ekonomiky a eh, plní, pomáhá také naplnit cíle do roku 2030. Jestliže se objeví určitý problém, je třeba ho náležitě, ale korektně analyzovat Po hloubkové analýze podle našeho názoru je třeba eh, vždy takový problém eh, studovat v celkovém rámci energetické i klimatologické eh, politiky Evropské unie. Děkuji. Děkuji vám za vaše vystoupení. Bylo tam pět hlavních sdělení, jestli jsem dobře počítal, a těch vašich pět nejdůležitějších bodů. Za ně děkujeme a dáváme slovo druhému řečníkovi, profesoru Nojhojfovi. Studoval fyziku eh, v Heidelbergu, potom London School of Economics a, a eh, také Cambridgeskou univerzitu a, a eh, pan profesor a, je profesorem pro energetiku a, a klimatickou politiku na a, v univerzitě v Berlíně, to je skvělé vzdělání. A také vede projekty o, o energetických systémech a, a, a koordinaci a výzkumných sítí a klimatických strategií. Zabývá se spoluprácem severu a jihu. To je přesně to, čím my se tady zabýváme. Čili dodavatele v energii, hospodářský rozměr. Jak to vidíte ty z vašich zkušeností? Dostáváte slovo. A poprosím eh, vás maximálně 10 minut, protože nemáme tolik času. Děkuji. A děkuji vám také za pozvání sem. Já mám a, eh, pět věcí, které bych vám chtěl říci a, a ty jsou hned na začátku. Musíme rozlišovat mezi eh, výrobci materiálu a dalšími odvětvími. Potom vývoj cen energií vytváří teď eh, velkou příležitost, ale musíme eh, tuto eh, příležitost využít k tomu, abychom si zajistili dlouhodobou konkurenceschopnost. A potom tady máme tři věci ze strany politiky, které bychom měli udělat. Za prvé zřídit volatilitu energetických cen, potom využít obnovitelné zdroje energie s nízkými náklady na kapitál, které máme teď, a potom eh, poslední věc, eh, měli bychom využít efektivitu eh, a, a to je potenciál k efektivitě a k inovacím a to je ideál, na to je teď také ideální chvíle, když máme klesající ceny energií. Řeknu to podrobněji. Tady vidíte obrázek, který na ose X ukazuje podíl jednotlivých odvětví na HDP, je to případ Německa, a na ose Y vidíte náklady na energii. Je. Tady vidíte, že Y je 0 až 30 a pokud se podíváte na tohleto, tak je to 2,2% německého HDP, to jsou tyhle, tahle ta průmyslová odvětví. A víte, že je to sklářství, výroba cementu, ocelářství, základní chemikálie, papírny, hliník. To jsou eh, základní eh, věci, které jsou náročné na energii. Je. Proto se můžeme zaměřit na tyto materiály. To je eh, nová věc. Vždycky jsme hovořili o tom, že energetická náročnost je nějaký poslední proces její odbourávání, ale tady je dobré se na to takhle podívat. Pokud se podíváte na jiné, na jiné odvětví, tam je to ještě důležitější pro Evropu. 98% odvětví eh, eh, prostě má energetické náklady, které mají v průměru 1, nebo 1,6 celkových energetických nákladů. Jak to tedy uděláme? Já, když jsem se na dnešek připravoval, tak jsem aktualizoval ceny energií. Tohle je vývoj cen v ropy, plynu, uhlí a oxidu uhličitého a je děsivé téměř, když vidíte, jak se propadl plyn a ropa. Něco z toho jsou ekonomické vyhlídky, něco z toho je efektivnější využívání energií. Ceny plynu jsou svázané s cenami ropy, takže proto také klesají, což ve srovnání s USA nám přináší prospěch, ale máme ceny plynu pořád dvakrát až třikrát, nebo měli jsme dvakrát až třikrát vyšší, i Respektive takhle, měli jsme ale eh, teď už jsou asi jenom dvakrát vyšší. Takže eh, ten eh, velký odlišující faktor pro nás zásadně, v zásadě zmizel. Ceny uhlí jdou dolů, protože máme nadbytečnou nabídku, nadbytek na straně nabídky. A potom ceny oxidu uhličitého ty jdou také velice nízko. Právě jsme tady eh, slyšeli eh, ty, eh, tu, tu debatu o cenách této politiky. Pokud se na to podíváme takhle, tak ty jsou, tak mám ale velmi přísná pravidla, takže tam prakticky takové náklady neexistují. Pokud se podíváme na ceny elektřiny, tak tam vidíme ještě větší volatilitu. To jsou různé ceny v Evropě a potom ceny na východním pobřeží v USA. Teď máme tedy eh, silnou konvergenci směrem k tomu východnímu pobřeží a má to dvě implikace. Pro průmysl, aby mohl řešit eh, tuto volatilitu, tak eh, jsme museli usnadnit možnosti zajistit se. Ta volatilita, kterou, které čelí evropský průmysl v některých letech, znamená, že potřebujeme silné referenční hladiny. A proto nyní se obchoduje v reálném čase a obchoduje se, obchoduje se s zajišťovacími kontrakty. To je opravdu základ. Další věc. Když eh, tady dám eh, výkyvicem během dne, tak byste věděli něco podobného. Dnes eh, ne tolik, protože máme převis po nabídky, ale do budoucna se to zase jistě vrátí. A je zřejmé, že část výroby v energeticky náročných věcích můžete eh, dělat v, eh, během dne, když máte nižší cenu. Samozřejmě musíte zajistit kvalitu výroby a tak dále. Čili tam musíme být inovativní, ale určitě to eh, posílí naši energetickou konkurenceschopnost. Obnovitelné zdroje. Tenhle obrázek vám tady dole ukazuje v modrém, kolik peněz jsme v Evropě dali na dovoz fosilních paliv ze zahraničí. Z, uvnitř je to šedivé a potom jsou, je tam externalita, to červené, to je oxid uhličitý. Nějakých, bývalo to nějakých 500 miliard eur ročně a ty to klesá. Ve srovnání e, s tím tady máme tu červen, černou šafovanou linku. My jsme si eh, srovnali, eh, kolik by to eh, stálo ze dvou, tři, ze dvou třetin tedy větru. Představte si, kdyby to bylo ve 20-letém horizontu. Tohle bychom si bývali nedokáželi představit, že dnes by toto stálo stejně. Nebo v roce 2000 bychom se nedokázali představit, že se tyto křivky přiblíží ty náklady. Takže eh, díky tomu jsem eh, eh, mm, optimistou, pokud jde o pracovní místa a pokud jde o energetickou bezpečnost. Protože tohle můžeme dělat i v nestabilních regionech, investovat za stejné úrovni jako v Evropě. Ale vychází to z jednoho předpokladu. A sice z předpokladu, že budeme mít Ehm, náklad na kapitál zhruba 5%, ten vážený průměrný náklad na kapitál. Pokud, jsme se, pokud jste se podívali eh, v roce 2014 na, na, na náklady na větrné elektrárny, tak v Německu to bylo 3,5 až 4,5 V jeho evropských eh, zemích 8-9 v Řecku 12 ale i v zemích jako ve Švédsku to bylo 9 Jak to? Pokud se vrátíme eh, na ten předchozí obrázek, tak pokud nebude mít ten eh, průměrný eh, náklad 4%, ale 5%, tak můžete přejít k odstraňování uhlíku. Ale pokud budete mít mechanismy, které vytvářejí politické riziko, které neumožňují podepsat dlouhodobé smlouvy, a proto je třeba se zajistit proti eh, rizikům, tak ve Švédsku se vyšplháte na 8%. Pokud bude tam eh, riziko dané země, tak budete na 12%. A potom dekarbonizace s obnovitelnými zdroji je dražší. Jaké to má dopady pro evropskou politiku? Musíme spolupracovat na evropské úrovni, abychom pomohli eh, zemím, které mají vyšší náklady na kapitál inherentní, a to společnými projekty prostřednictvím EIB, aby bylo možné naplnit investiční příležitosti v těchto zemích. Pokud musíme se eh, zaměřit na tvorbu politiky, abychom vytvořili dobrý investiční rámec. Tady máme eh, základní eh, tedy mechanismy, které vytváří stability, stabilitu. Oni v minulosti ty mechanismy byly poměrně drahé, ale teď jsou obnovitelné zdroje poměrně levné. Musíme rozlišovat mezi tou historií, kterou neseme a náklady do budoucna. Každopádně ty eh, mechanismy eh, potřebujeme, jinak ty, kapitál, ty náklady na kapitál nestlačíme takhle dolů. A za třetí, Bavili jsme se o obnovitelných eh, zdrojích v tom kontextu, že jsou vždycky tak zdrahé, že potřebují podporu. Ale teď jste viděli tu volatilitu v minulých grafech. A já si myslím, že v nadcházejících letech budou obnovitelné zdroje naší pojistkou eh, před eh, vysokými cenami energií. Pokud se podíváme na eh, výhledy na fosilní paliva, tak ty, ty budou nízké nějaké rok, dva a potom možná zase začnou růst. Takže tady potřebujeme nějakou pojistku. A všichni, kteří budou mít prospěch dnes, když se zajiští proti nízkým cenám, pomáhají spotřebitelům zajistit se proti vysokým eh, cenám právě díky obnovitelným zdrojům. Co tedy můžeme udělat, eh, abychom pochopili efektivní využívání energií po, celém, eh, po celé Evropě? Musíme rozlišovat opět mezi těmi 90% průmyslu, kde jsou energetické náklady nějaké 1-2%. A musíme vytvořit eh, set eh, nějakých politických eh, cílů, díky kterým se pohneme. A potom, pokud se podíváme na výrobu materiálu, kde jsou energetické náklady daleko vyšší, tak tam máme zvláštní ustanovení. A je slibné, že jsme přešli k benchmarkům v rámci ETS, protože tam zlepšujeme efektivitu díky zvláštním ustanovením, ale pouze pro eh, tuto výrobu a pouze na zlepšování eh, efektivity. Často vidíme, že ta eh, modernizace je někde v tom hodnotovém řetězci někde dále. Čili po Paříži musíme se zaměřovat právě na tuto část, tak abych ETS e poskytoval ten eh, správný eh, směr nám. A to je poslední věc, kterou jsem chtěl říct, eh, říkat. ETS není vhodným instrumentem pro okamžité prosazení těch technologií. My musíme opravdu ulevit těm průlomovým technologiím, investovat do nich. Máme modernizační fondy, ale musíme společně mezi státem a průmyslem vytvářet strategie pro nové technologie v materiálových sektorech. Čili eh, rozlišujeme mezi výrobci materiálu a dalšími odvětvími, to je jádro, abychom pochopili eh, eh, to, jak máme tvořit politiku. Potom vývoj cen energií máme velkou příležitost, tak nenechme si ji ujít. Musíme pomoci dobrým nastavením trhu, pomoci průmyslu vyrovnat se s trhem. Musíme se postarat o to, aby přesun Eh, obnovitelným zdrojům prošel s eh, nízkými eh, náklady na kapitál a potom je třeba využívat tedy potenciál k inovacím a mm, efektivitě. Děkuji. Děkuji mnohokrát, děkuji za vaše vystoupení. A pokud odpovídáte za náklady, můžete je spočítat správně, pak znáte ta čísla, 1 pět, rozumíme všemu pokud máme jasno v těch číslech, mám to zapsané. Nyní bych rád zahájil diskusi. Pokud smím, eh, rád bych nejprve požádal pana Pípra z FPP. E If I may ask you, uh, eh, I ask you maybe two minutes Požádám eh, vás o to, abyste dodrželi dvouminutový limit, protože nemáme moc času. Tak prosím, dodržte dvě minuty. Děkuji vám eh, za toto eh, potřebné informace k nákladové situaci v energetice. Nevím, jestli mi nějak uchází skutečnost a proto se zeptám. Když eh, máme eh, středně velké eh, zákazníky, středně velké průmyslové zákazníky, živnostníky, soukromé zákazníky v oblasti elektřiny, tak nemůžu věřit statistice. Já jsem si myslel, že v Evropě jsme téměř na špičce a vy jste celou dobu říkal, že to není tak všechno špatné a že ty ceny v zásadě globálním srovnáním vůbec eh, nejsou tak nekonkurenceschopné. Tak jak to je? A druhá otázka. Hovořil jste o efektivním využívání energií eh, jako o opatření, eh, které by nám mohlo pomoci zbavit se závislosti na dodavatelích. Ano, ale zároveň jste říkal, jak je důležitý rozvoj obnovitelných energií. Jak to tedy je? Když máme eh, povinnost každý rok ušetřit 1,5%, eh, tak to platí i pro obnovitelné eh, zdroje. Nebráníme takovýmto politickým přístupem k optimálnímu vývoji, tedy k optimální výstavbě těch obnovitelných zdrojů, vy jste eh, říkal, že musíme využít tu svoji polohu v Evropě, ale teď tady máme povinnou povinnost eh, šetřit a to platí i pro obnovitelné zdroje. A vy jste říkal, že to všechno není vůbec tak špatné s těmi náklady na politiku. A já si myslím, že tady přesně jsou ty náklady. Tady si stěžujeme život. A ceny eh, díky neefektivitě ženeme do uh, Eh, výšky. Čili já si myslím, že ve vaší přednášce byla eh, spousta rozporů a žádám o vysvětlení. Děkuji, pak kolega Dejze. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat komisaři Kanětemu. A chtěl bych se zeptat, respektive požádat o to, aby analyzoval projevy řečníků v tom smyslu, že pan López eh, zde zmínil, že není problém s konkurenceschopností ve vztahu k cenám energii. My jsme zaznamenali eh, mírný pokles energie, ale v USA jsou ceny je, eh, dvakrát nižší než ty, které jsou v Evropě. Dále domnívám se, že není příliš užitečné prezentovat situaci, která nemá dopad na realitu, protože nedělá nic, než eh, nabízí vodu na mlín těm, kteří chtějí zabít evropský průmysl. Hlavním prvkem, který ovlivňuje obnovitelné zdroje, je stanovení stropů eh, na eh, energetiku pokud budou ceny energií narušené, logicky se obnovitelné zdroje dostanou do obtížné situace, jak se dostat do 20, k 20% cíli, pokud nehovoříme o cenách pro ty, kteří musí pracovat v nějakém záložním systému. Myslíte si, že můžeme dosáhnout 100% obnovitelných zdrojů, to by byla velká lež, protože i komise, která říká, že pokud máme přesáhnout 30%, musíme k tomu mít zvláštní podmínky. Nemůžeme se dostat k produkci, která odpovídá spotřebě, ale pokud nám slunce nesvítí nebo vítr nefouká, někdo tu energii vyrobit musí. The fast track. Obnovitelné zdroje energií mají jakýsi urychlený systém, v kterém fungují. ale někdy musíme klasické zdroje energie vypnout. Pokud se chceme obrátit jenom na obnovitelné zdroje, musíte brát v úvahu tedy všechny tyto prvky. Předseda řečníka přerušuje. Děkuji vám, pan Henkel, EKR. Ano, já mám otázku pro prvního řečníka, který uvedl, že obnovitelné zdroje neovlivňují konkurenceschopnost energeticky náročných odvětví. To je pravda, protože tam za to platí někdo jiný. A kdo za to platí? U nás se zdá, že pro energeticky náročná odvětví většinu eh, eh, platí malé střední podniky, ty ztrácí svoji konkurenceschopnost. Stejně tak je to na úkor domácností, protože právě domácnosti u nás přispívají. Pro domácnosti jsou ceny energii v Německu konkrétně druhými nejvyššími v Evropě. Proto se chci zeptat celá na rovinu. Kdo platí za to, abychom zajistili, že energeticky náročná odvětví v Evropě nebo v Německu neutrpěla obnovitel, náklady na obnovitelné zdroje. Děkuji. Paní Ponce, má poslankyně za ALDE. Ve výboru ITRE vítáme vás, máte slovo. Já mám otázku na pana Kaněteho. Vždy se hovoří o nákladech na obnovitelné e, zdroje, ale nehovoří se o takovém redukčním faktoru, který to sehrává na trhu. E, Vypočítala komise takový redukční faktor e, a jaký to má dopad na průmyslové spotřebitele, když používají obnovitelné zdroje energií? Děkuji, pan Turmes, zelení. Děkuji vám a mám jeden slide, který chci promítnout. Dnes Reinhard Burtikofer vydal studii věnovanou eh, energeticky náročným odvětvím Německu a jejich nákladům na elektřinu. Červenou barvou je velkoobchodní trh, který, jak vidíte, profituje eh, přesunu 10 eh, eur z obnovitelných zdrojů, které vlastně zlevňují energetický trh. Další část jsou daně, ty tvoří velmi malou část. Pak zelená část uprostřed představuje kompenzaci nepřímých dopadů obchodování s emisemi, což se kompenzuje výtěžky z aukcí a fialovou barvou jsou znázorněny daně, které jsou nízké pro energeticky náročná odvětví. E, modře jsou síťové náklady, e, které normálně platí klient, ale v Německu lze získat u velkou obchodu 80% slevu. Eh, ten, tuto studii udělal Ústav ECO a eh, na základě toho si uděláme představu o tom, že v průmysl platí zhruba 32%. Eh, Moje otázka tedy, souvisí s tím to eh, Ten, to takzvaný merit order effect ehm, se tady projevuje poměrně značně jakým způsobem konkrétně pan Neuhofer vidí tedy eh, výsledky této studie Německého institutu. A rád bych eh, věděl, co tedy můžeme udělat v energeticky náročných odvětvích v oblasti hedgingu a jak tam může působit energetická burza nebo jak vyvíjet tyto produkty a pak zmiňujete eh, kapitálové náklady. A pro kolegu Niku z Rumunska eh, bych rád doplnil, že jsem doporučoval fond, který by byl napojen na Junkrův investiční fond a který by kompenzoval náklady na obnovitelné zdroje v jeho východní Evropě. Pro mě je totiž zvláštní, že v Německu, když investujete do větrné energie, platíte 4% kapitálových nákladů, zatímco v Rumunsku musíte platit 8 až 9% těchto investičních nákladů. Nevím, jak je to možné. Děkuji kolego za otázku. Eh, pan Hneza, za FDD. Děkuji vám, pane předsedo. Já si přeji, abych eh, se mohl přivést některé britské oceláře, kteří přišli o práci eh, eh, právě v důsledku vysokých cen energií. Také bych rád pochopil lépe to oceňování, protože celá komplikovaná na dotací a cílů znamená, že cenová politika je těžko srozumitelná. Kladu si otázku, zda ceny, které citujete za obnovitelné zdroje, představují přímé náklady přímo z té větrné turbíny, anebo zda jste tam také zapracovali náklady na záložní kapacitu, eh, přepojení eh, gridu eh, či další náklady, které souvisí s tou nevyrovnanou eh, produkcí, protože to, co potřebujeme, je nákladově účinná eh, výrobní kapacita. My to nahrazujeme něčím, co se těžko řídí, co je nepředvídatelné, nevyrovnané. A co děláme? Diskutujeme zde o potřebách energeticky náročných odvětví. A pohovořme si přímo se zástupci ocelářů, eh, chemického průmyslu, umělých hnojiv a podobně, protože to vše znamená, že se pracovní místa od dostávají mimo Evropu, tady se uzavírají továrny a přitom máme celý složitý program obchodování s povolenkami, který je zaměřen na to, aby ještě zhoršil situaci eh, provozovatelů v těchto odvětvích. Uvědomujete si, jaké účinky má politika Evropské unie, nevede ke snížení emisí nýbrž k jejich exportu a velmi často je vyvážíme do jiných jurisdikcí, kde jsou nižší ekologické standardy, kde emise na jedno jednotku výroby jsou mnohem vyšší než u nás. V důsledku toho je politika, která podkopává evropské hospodářství a zvyšuje eh, globální emice. Domníváme se, že tato politika je moudrá. Děkuji, paní López Permejo. Zague. Děkuji. Předseda bez mikrofonu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za tuto rozpravu. Bez pochyby cena za energie je základním tématem pro udržitelnost evropského průmyslu a je to také otázka rostoucí konkurence ze strany zemí, které mají mnohem nižší náklad na pracovní sílu i na eh, environmentální politiky. To je důležité. Já bych chtěla využít této příležitosti a zeptat se tady našich řečníků, eh, zejména eh, v oblasti krizových, krizových oblastech, jako je ocelářství. Eh, tak tady eh, například eh, produkce elektřiny, včetně distribuce, mohla by se regulovat tak, aby brali v úvahu efektivní využívání elektřiny a také výrobu obnovitelných zdrojů. Například ve Španělsku, v mé zemi, je tady Eh, mnohem vyšší cena za elektřinu, než je průměrně v Evropě. Eh, udržuje se jakýsi status quo, eh, platí to spotřebitele. Vlastně spotřebitele platí tady přizpůsobení se novým technologiím. A to je otázka i veřejné politiky v oblasti výroby elektřiny. Já si tedy kladu otázku, je to problém, který existuje všude v Evropě nebo existuje jen v některých zemích? Existují nějaké lepší postupy z hlediska regulace cen elektřiny eh, je nějaký postup, který umožňuje udržet eh, průmyslovou výrobu a stanovit takové eh, tarify, které jsou uspůsobeny potřebám. Děkuji. Thank you, thank you very much. Děkuji vám mnohokrát. Paní Pilatka Ano, děkuji, pane předsedo. My hovoříme o nákladech, zejména tedy nákladech na energie a hovoříme také o nákladech eh, a cenách v takovém kontextu, eh, který se týká vytváření vnitřního trhu energií v EU. To je faktor, který nesmíme zapomínat v této diskusi. V tomto smyslu je jedno nevyhnutelné téma, které má ovšem různé uhly pohledu. Jeden z nich je například eh, mechanismus eh, kompenzační, tedy kompenzační mechanismus vytvořit eh, podmínky, které jsou, které ovlivňují hospodářskou soutěž. A já bych ráda slyšela buď od komisaře nebo od našich řečníků, jak Ehm, vidí možnost eh, dospět k určité, nevím, zda mám říci, harmonizaci nebo alespoň tedy koordinaci těch mechanismů, eh, těch kompenzačních mechanismů. Eh, je, do jaké míry to má váhu právě v definování nákladů? Děkuji. Děkuji, pan Erikson. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Já prezentace vnímám jako velice zajímavé a myslím si, že bych měl nás všechny politiky omluvit, protože ono není snadné, když už vás zvolili, abychom si jenom stěžovali, že v Evropě je nepořádek a ceny energií se tak ženou nahoru. Ve skutečnosti tomu tak není. A Myslím si, že došlo k posunu, který není zcela kompatibilní eh, s tím, eh, co jste uvedli a ona, ta situace se nezmění velmi snadno. Proto bych položil otázku panu Kanětemu. Bylo by pozitivní, kdyby tyto závěry, například týkající se podpory obnovitelných zdrojů, například větrné energie a programů pro účinné zavádění eh, nižšími investičními náklady. Bylo by to pozitivní, abychom e, se zaměřili na ty země, které mají extrémně vysoké náklady na elektřinu, Spojené království, Polsko, Španělsko například, aby se právě tyto země e, snažili e, nalézt strategii ke snížení nákladů na energie. Děkuji, říká předseda. Já myslím, že padly všechny otázky, které padnout měly, kromě jedné. Já bych poprosil ještě pana Lopez de Tafala eh, o jednu věc. Chtěl bych eh, navázat na to, že jste zdůraznil, že v nákladech jsou podstatné rozdíly mezi náklady na zemní plyn a elektřinu. Proto se zeptám velmi jednoduše. Je tomu tak proto, že Plyn je primárním zdrojem energie, zatímco elektřina je pouze nositelem energie a můžeme ji produkovat z různých eh, primárních zdrojů, eh, z uranu, z fosilních paliv, z obnovitelných zdrojů. Je to hlavní důvod, proč je tam tak velký rozdíl mezi náklady eh, v cenách plynu a elektřiny. Pane komisaři, dovolím si Eh, vás požádat, abyste odpověděl na dotazy a přednesl připomínky k celé problematice. Vím, že budete brzy muset odejít. Dobře, pokusím se reagovat na některé dotazy, které zde padly. Věnovali jsme se různým nákladům na energie v Evropské unii, jak posílit konkurenceschopnost, co obnovitelné zdroje zda eh, zvyšují nebo snižují konkurenceschopnost. A eh, dále můžeme uvažovat o tom, jak obnovitelné zdroje rozvíjet a jaká eh, je situace v souvislosti s různými náklady na energie v rámci Evropské unie. Musíme si uvědomit, že E, tady je zásadní specifický problém. Globálně jsou e, ceny tady vyšší než ceny našich největších konkurentů. Víme, že některá odvětví potřebují více energie. E, o tom už tady hovořil někdo z předřečníků, dokonce hovořil o konkrétních odvětvích, které jsou energeticky náročnější. Ale obecně v Evropské unii, pokud si porovnáme například eh, situaci eh, v cenách eh, zemního plynu v Evropské unii v, roce dva, v lednu 2016 Spojené království mělo cenu dvakrát vyšší, než je cena ve Spojených státech. Před třemi lety to bylo tři až čtyřikrát vyšší. Teď je to sice dvojnásobek a je to tak velký problém, stále to je problém, ačkoliv už se ten rozdíl snížil. V roce 2012 to bylo 3,5. V zemním plynu tedy máme menší eh, konkurenci, ale v elektřině jsme před pár lety zaznamenali rozdíl 2,5 až 3 Eh, až tři a půl násobek eh, cen u nás, které představovaly teda, tedy troj, tři a půl násobek cen ve Spojených státech. Vidíme tedy obrovskou mezeru, která se teď snížila, ale ta mezera tam zůstává. A podle mého názoru musíme tedy změnit trh elektřinou. Musíme zvýšit konkurenceschopnost eh, i zemního plynu, musíme vytvořit propojení, musíme se snažit tedy srovnat ten rozdíl v cenách. Pak padla konkrétní otázka, která se týká situace obnovitelných zdrojů a jaký je jejich účinek. Pokud se podíváme na situaci elektrické energie a průmyslu v Evropské unii, hm, cena pro průmyslové zákazníky e, mezi lety 2008 až 2014 vzrostla o 11 Máme tedy e, rostoucí cenu o 11 e, v roce 2014. Do 2015 naproti tomu byl nárůst menší. Ale pokud si analyzujeme, co je motorem nárůstu cen, vidíme, že eh, daně a poplatky jsou hlavní ze 66%, tedy nejpodstatnější složkou, zatímco tarify 25%. Energetický komponent poklesl o 4%. Může to souviset s obnovitelnými zdroji, alespoň částečně, ale nemám k tomu čísla konkrétní. Ale vidíme, že obnovitelné zdroje se dostávají do systému a nejsou podstatným způsobem odpovědny za nárůst cen pro průmysl. Tam je naopak řada dalších prvků, které za nárůst cen odpovídají. Také si musíme uvědomit, že máme dvojnásobné náklady než naši konkurenti a musíme rozvíjet obnovitelné zdroje a upravit pro ně trh, protože náš trh, to je trh, který zde máme, byl nastaven pro centrální produkci energií za použití fosilních paliv. paliv. Dnes je naopak těch producentů velmi mnoho, produkce energie je distribuovaná a k tomu potřebujeme jiná pravidla než ta, která platila v minulosti a proto se také těšíme na nové právní předpisy, market design a podobně, eh, eh, musíme vytvořit takový trh, který by odpovídal nárokům dnešní doby. A pak eh, tady zaznělo, da obchodování s emisemi odpovídá za dnešní krizi. Ne, mm, problém v průmyslu není dán obchodování s emicemi nějakých 5 eurocenů. Problémem je konkurence z Číny, nadměrná kapacita 300 miliard nadprodukce v Číně a Čína bude mít statut tržní ekonomiky, máme problém s antidumpingovými opatřeními, která se připravují podle změn, která, které mají být provedeny. Musíme samozřejmě chránit náš průmysl, jakožto komise, ale zároveň dodržet pravidla VTO. A pro mě je zásadní věc e, oceňování energii a zároveň systém obchodování s povolenkami, který funguje. Zatím nedošlo k žádnému úniku uhlíku Eh, který by byl dán obchodováním s emicemi. Ehm, úniky uhlíků mohou být způsobeny jinými faktory, ale rozhodně ne ETS. Protože ty sektory, které jsou více vystaveny mezinárodnímu obchodování, budou mít volné energetické povolenky, zatímco jiné, méně intenzivní, méně náročné sektory budou mít zase menší úroveň ochrany. A bych jenom ten obrázek doplnil. A myslím si, Eh, že nakonec budu muset eh, připravit tuto zprávu, zapracuji to tam, protože je tam velký zdroj poučení. Děkuji vám, pane komisaři, děkuji vám za to, že jste přišel a že jste s námi hovořil. Bylo to pro nás velmi užitečné jednat s vámi o cenách energií na půdě našeho výboru. Děkuji mnohokrát a těšíme se na vás zase příště. Each day. We have at least one meeting each day. Alespoň jedno jednání denně s vámi. Our both, our, um... A nyní poprosím eh, naše řečníky, aby odpověděli na otázky. Tak začněte demokraticky. Demokraticky se rozhodněte, kdo z vás začne. Nebo demokraticky já nejdříve eh, požádám našeho eh, řečníka z Německa. Demokraticky ho žádám. Ano, to jistě musím přijmout. Takže začnu tím, co řekl pan Pípers. Eh, chtěl, abych hovořil o cenách eh, energií a konkurenceschopnosti průmyslu. Proto jsem se soustředil na ty energeticky náročné eh, sektory v jiných Eh, obrazce, kde je to jenom 1,6 podílu energii, tak tam není ten problém eh, konkurenceschopnosti tak veliký. Ale jistě je to důležité pro eh, malé podniky. Takže díváme se, jaké, jaká byla změna v Německu. V 90. letech 2,2 příjmu domácnosti byl vydáván na elektřinu. Teď je to 2,5 To znamená, že tady došlo k nárůstu. A Nicméně je to ještě malý nárůst, přiměřený eh, nárůst. Co je důležité chápat? Španělsko, Itálie, Německo a do jisté míry Česká republika eh, investovali do PV a do větrných eh, energií a 40 cent za kilowatt hodinu bylo placeno Eh, dnes je to už jenom 10, nebo 8 centů, pokleslo to, eh, takže mm, v původní době to bylo hodně cenově náročné, eh, investičně náročné. A to všecko přispělo také k tomu, že jsme se z těchto technologií poučili. Byly to investice, které byly globálně za to nakonec úspěchem. Eh, každá ovšem země, která, bude, která půjde stejnou cestou, eh, bude mít stejný problém, narazí na stejný problém. Mm, otázka pana Niklase. Ano, to bylo velice zjednodušený obrázek. Já jsem to jasně řekl, že um, náklady na energetický systém tam byly vyloučeny úmyslně. velmi dlouhou dobu velká diskuse zněla, že e, soukromí výrobci obnovitelných zdrojů e, jsou velice nákladní ale když jde o 50 nebo 60 obnovitelných zdrojů, tak asi e, v tomto případě bude budeme pracovat s flexibilizací uživatelů energie a bude to fungovat v Evropě. To je vlastně náročné z hlediska politiky, tady musíme používat tyto aspekty. A když se pak přesuneme ze 70, 80 na 100, tak na 100%, tak tam už bude zase další prognoza technologie. Já tady eh, bych řekl, že to je správné Eh, tato teorie je správná, když eh, dojde až na 100%. Co by to tedy znamenalo? V hedžových eh, smlouvách v Německu máme relativně dobrou likviditu u hedžových kontraktů. Je to velký trh, kde je malý podíl soukromých aktérů. To znamená, že vlastně se používá německá cena při, těch, při tom hedžovém postupu. A když eh, by potom přešlo k mm, šíření těchto kontraktů i do dalších zemí na stejné bázi jako v Německu, tak je to tam vlastně podobné. Eh, Prvé využití eh, přenosových kapacit by to znamenalo. A zkušenost Eh, jiho eh, evropských či východoevropských zemí od Itálie počínaje eh, se hodně promítá do evropské diskuse. A do toho to srovnáváme se západoevropskou zkušeností, která je odlišná. Pane Henkel, já jsem velice zajímám o takovéto výzvy. Já sdílím tu interpretaci že od roku 2008 došlo k e, poklesu o 20%, hodně se jen týkalo e, investic do infrastruktury. E, nevím, jak to bylo mm, loni, ale nakonec tady vlastně došlo k určitému pochopení, že se některé výrobní kapacity ocelářství v Evropě budou muset zavřít. Když Eh, jdeme dál, tak eh, vlastně teď je ta globální diskuse s Čínou a já myslím, že tady také bude otázka, jak budeme v této dimenzi pracovat eh, s Čínou. Co to znamená s únikem uhlíku, konkrétně u ocele třeba? Paní Castillo Vera jak eh, budeme v celé Evropě aplikovat ty různé výjimky a jak budeme aplikovat kompenzační eh, mechanismy, to je určitě velice důležitá otázka. Musíme vycházet z určitého benchmarku. Ten benchmark musíme definovat eh, zevnitř. Právě proto vlastně je v tomto kontextu možné použít takovéto postupy. Já myslím, že ve své době eh, generální ředitelství pro hospodářskou soutěž možná udělalo tu chybu, že chtělo posouvat příliš eh, rychle, eh, že se měly více zohlednit politické aspekty to je vlastně tady v těch výjimkách velkorysejší. Přitom Německo právě by mělo být mnohem striktnější u těch výjimek. To je politický proces a já myslím, že uvidíme, jak se to bude dále aplikovat v budoucnu. Takže to je z mé strany všechno. Děkuji. Děkuji. A já bych teď eh, požádal eh, eh, zástupce společnosti pana Lopeze Tafele. Já jsem si psal uh, um, řadu vašich připomínek. Eh, nejdříve pan Nika. Já jsem neříkal, že obnovitelné zdroje neovlivňují kompe, eh, konkurenceschopnost. Oni ovlivňují, ale daleko méně než jiné faktory, zejména u těch náročných odvětví. Pokud to nezahrneme do té analýzy, tak to rozhodnutí bude špatné protože eh, obnovitelné zdroje nejsou odpovědné za ten konkurenční problém. Samozřejmě je tam jejich příspěvek, ale eh, nebylo by eh, správným řešením řešit obnovitelné zdroje, co by faktor nekonkurenceschopnosti. Naopak, oni jinde daleko přispívají a to je vidět z mých studií i ze studie komise. Otázka pana Henkla. Jako říkal pan Neuhoff, já jsem se zaměřil na eh, dopad nákladů eh, energetických na energeticky náročná odvětví. Čili eh, jsme se zaměřovali na velkou část problému, ne na malou část problému. Kolik platíme za obnovitelné zdroje? Z mého pohledu v mnoha zemích platí, neplatíme nic. Proč? protože čistý efekt na makroekonomická čísla nějaké země ukazuje, že samozřejmě musíte eh, platit podporu obnovitelným zdrojům, nejenom protože jsou tam, ale protože jsou přínosné eh, pro ten energetický trh, pro eh, emise oxidu uhličitého a také pro ekonomiku. Čím rozšířenější jsou obnovitelné zdroje, tím eh, pozitivnějšího efektu se dočkáte. Ve Španělsku například máme nižší ceny, eh, nižší dovozy, a když to srovnáme s čistými platbami eh, za obnovitelné zdroje, tak ten čistý efekt je pozitivní. Nicméně můžeme jasně říci, nebo si klást otázku, kolik za to platíme, ale kolik platíme za kapacitní platby. Proč máme tolik kapacity, aniž bychom věděli, kolik jí budeme potřebovat? Jsou ty platby těm jednotlivým firmám odůvodněné? Co regionální dotace na uhlí? Co sociální e, politika? Takže e, proč se nezabýváme tím, jak fér eh, jsou ty eh, ceny. Tady nám eh, vyjde nakonec, že ty obnovitelné zdroje jsou daleko více fér než jiné věci, protože nakonec vždycky bojujeme proti změnám klimatu a dobře víme, že nám to jinak přinese hodně ekonomických problémů. Takže zabýváme se konkurenceschopností a náklady na ní a neříkejme, nebo nezapomínejme na ostatní části nákladů, protože ty už také máme. Paní Bardel Castillo ke koordinaci. Jestli teď máme postoupit eh, se koordinačními mechanismy. Problém s evropským trhem je, že eh, jednotný evropský trh nám chybí. Takže pokud eh, předřadíme tu koordinaci integraci, tak nikdy dosáhneme obojího. Eh, směrnice o obnovitelných eh, zdrojích a ta druhá směrnice eh, jsou způsobem, jak dosáhnout koordinace a zároveň evropských mechanismů. A doufejme, že dosáhneme té fáze, kde budeme plně koordinování. A k tomu, se říkal pan předseda, já bych akorát zdůraznil, že někdy se hodně pozornosti věnuje elektřině a málo se věnuje plynu. A čísla ale ukazují, že evropská průmyslová konkurenceschopnost, tak pro ní je plyn důležitější. Ceny jsou vyšší oproti USA, ano, za plyn, než u elektřiny. No, já jsem odborník, ale eh, můžu říci, že my dovážíme většinu plynu, který spotřebujeme. to je jeden z velkých důvodů. Za druhé, nemůžeme ignorovat strukturu eh, trhu s plynem. Podívejte se na eh, konkurenci tam na počet eh, aktérů, máme opravdu spravedlivou cenu za plyn, nebo tu správnou cenu za plyn. Ale relevantní věc je, že pro Evropu je velice obtížné nalézt eh, zdroje plynu ve krátkodobém a střednědobém horizontu. Ale to není u elektřiny. Máme eh, vítr, plyn, vodu, tedy vítr, vodu, slunce a Nemůžeme eh, změnit fungování eh, trhu s plynem, protože budeme vždycky závislí na někom z vnějšku. Takže ty ceny eh, budou vždycky záviset na tom, co se děje mimo nás. Ale můžeme v elektroenergetice se tomuto vyhnout tím, že se obrátíme na obnovitelné zdroje. To je tedy můj hlavní signál a doufám, že jsem vám ho jasně vyjádřil. Děkuji vám oběma eh, za skvělé projevy a odpovědi. Jedna, eh, jedna energie zde, zde byla vůbec zmíněna a to je velice podstatné pro dnešek. Nikdo je prostě příliš drahá, ozývá se eh, ze zadu místnosti. Já nevím, říká pan předseda. Já vás eh, chci informovat o faktech. A teď druhý panel. Poprosíme eh, naše panelisty, pana De Chesta, pana Sanče Samandara a pana doktora Tilmana. který přichází již. Takže pojďte, prosím. And now we've got a small break in our meeting. Let me inform you. Když máme drobnou přestávečku, tak vás budu informovat. Teď vás nemůžu informovat o ničem, usaďte se, prosím. It's too much. Nope. Yeah very good to see you. Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen, uh, we just start the, the second part of... Dámy a pánové, pouštíme se do druhé části našeho slyšení. Milá Pilar. Dear Pilar, <laughs> can I ask you to... Já bych požádal Pilar, aby eh, se usadila a to také pro eh, kolegu Niku, aby se usadil. Ne, nemyslte, jenom eh, se usaďte. Tak, dobrá. Mí přátelé, pustíme se do toho. Eh, ukončíte eh, své skvělé rozpravy. Eh, všichni krátká přestávka a velká debata. Takže já tady teď přivítám generálního ředitele z generálního ředitelství pro energetiku Dominika Ristoryho. Děkuji, že jste přišel. Mhm. Čekáme od vás Mm, takový, takové schrnutí, nebo takovou schrnující e, řeč na konci našeho zasedání, jak vidíte, tak pořád se tady neustále e, za Evropskou komisi, takže jsme e, zde v jistě v dobrých rukou. A teď dám slovo prvnímu řečníkovi, panu Dechestovi. Eh, eh, který je z Basu v Antwerpách, tady je SBLG, chemická firma, jak jistě víte, a který je zároveň eh, předsedou Belgické federace chemického průmyslu a agroprůmyslu a také místo předseda asociace vlámských zaměstnavatelů a také eh, místo předseda eh, hmm. výkonného výboru eh, belgických zaměstnavatelů. Takže je zřejmé, proč je tady tentokrát v panelu pro energetické uživatele. Máte slovo. Het is uiteraard voor mij ook een... Eh, tak eh, já jsem velice eh, rád, že zde také mohu tedy vystoupit. To, co tady vidíte, je obrázek velké chemické továrny. Je to druhá největší továrna skupiny BAS na celém světě a je to v Belgii, je to v Evropě, je to ve Vlámsku. Když uh, myslím na tuto továrnu, tak uh, musím myslet na uh, spoustu produktů, uh, na uh, integrované hodnotové řetězce. A důležité u těchto hodnotových řetězců uh, jsou dvě věci. Když se zamýšlíme nad energetikou, uh, tak je to uh, spolehlivost, uh, důvěryhodnost a také uh, nákladová konkurenceschopnost. K tomu se ještě vrátím, uh, k této nákladové konkurenceschopnosti. Důležitá eh, pro nás eh, je věc, že musíte pochopit, že chemický průmysl eh, je v hodnotovém řetězci, kde si poskytujete od petrochemikálí, od, ten, od, od toho základu, až do toho nejdražšího u, farmaceuty, u, u léčiv. Takže na začátku takového toho hodnotového řetězce máte, potřebujete velké vstupy energetické a to samozřejmě eh, tam ta nákladová konkurenceschopnost hraje velkou roli. Momentík. Tohle jsou údaje Eurostatu a ty ukazují poptávku v průmyslu. Eh, Já tady o tom eh, nerad hovořím o spotřebě. Tady hovořím o poptávce eh, po energiích. Tady je zřejmé, že chemický průmysl, čili 11% představuje, no pouze 11%, ale je to celých 11% poptávky po energiích v Evropě. Ale ještě důležitější je, že těch 11% si musíme rozdělit dál. Jenom jedna třetina Jedna třetina a z těch 11% souvisí eh, s tím, eh, o čem se tady hovoří, jako o spotřebě energii. Čili dejme tomu eh, na spalování těch, těch energií. Chemický průmysl dělá to, že dvě třetiny z těch 11% používá jako surovinu. Jinými slovy, je to vstup, který je dále zhodnocen. Dále je zhodnocován v řadě eh, sektorů, které jsou důležité a které, když, eh, eh, které by měly také zůstat podle evropských průmyslových politik. Byly provezeny studie a pan generální ředitel také zadal studii o tom, jak to bude vypadat v roce 2050 pokud jde o budoucí poptávku eh, po energiích eh, a jaký potenciál eh, je tady pro úspory energií. V osmi náročných odvětví a ve čtyřech sektorech, kterým můžeme říkat terciární odvětví. A tady opravdu vidíte, a to také souvisí s našimi vlastními zjištěními, že poptávka po energiích v chemickém průmyslu eh, ještě dále poroste. Proč to tak je? Dámy a pánové, je to eh, tak proto, že tento procent představuje eh, nebo vyrábí 95% těch stavebních bloků pro další odvětví. Pokud chcete dobrý automobilový průmysl, pro budoucnost, pokud chcete vyrábět mikroprocesory, pokud chcete dále Eh, eh, dobře implementovat eh, větrnou energii, tak potřebujete ty chemické stavební kameny. Jinými slovy, je docela logické, že tam hm, poroste poptávka, protože tam vycházíme z růstu a já si myslím, že růst je také základem našich tužeb tady v Evropě. Můžeme eh, samozřejmě se bavit o eh, tom, co se děje s energetickou poptávkou, s poptávkou po energii, ale jako podnik my musíme říkat ano, my jsme eh, energeticky náročné odvětví, ale děláme své domácí úkoly. Děláme všechno pro to, abychom tu efektivitu ta efektivní mm, mm, využívání, abychom zvyšovali efektivitu využívání energie. Dávám příklad. Tady vidíte, jak skupina B a SF se eh, staví k efektivnímu využívání energii. Po eh, celém světě máme 27 a eh, tedy kombinovaných kongeneračních jednotek, tedy kde vyrábíme teplo i elektřinu. Nejde jenom tedy o elektřinu, ale o teplo. a snažíme se tímto dosáhnout co nejvyšší energici, eh, mm, eh, tedy eh, mm, co nejvyšší kombinaci mezi párou a elektřinou. A díky tomu jsme 70% té elektřiny, kterou potřebujeme, schopni vyrobit v těchto nesmírně efektivních elektrárnách. Jejich surovinou je plyn. A potom a chápete, že cena a plynu, a o tom hovořili předřečníci, je pro nás nesmírně důležitá a je to klíčová součást pro náš sektor, pro BASF. Tady vidíme e, příklad e, našeho velkého, největšího závodu v Ludwigshafenu v Německu. Já vám to e, vysvětlím, protože z dálky to možná se špatně čte. Čili Tady máme opět vstup a, a, a sice zemní plyn to je pro nás surovina. Ne, ne, ho jen tak. Děláme z něj molekuly, které jsou prekurzory, čili stavebními kameny pro produkty, které, e, e, bez kterých se nikdo v každodenním životě nechce obejít, které e, přispívají k životu společnosti a tedy k ochraně klimatu. Anverpách Antwerpách eh, samozřejmě vyrábíme eh, například špavek a 80% nákladů na výrobu špavku je zemní plyn. A eh, Teď můžeme se odlišovat o nějakých 5 eur za megawatt hodinu, ale to znamená pro takovýhle pro takovýhle závod chemický, to znamená 30 milionů eur v konkurenční nevýhodě za rok. A to je velice důležité. Na tomhle musíme eh, i nadále myslet. V našem cyklu, v našem eh, kombinovaném eh, kogeneračním cyklu používáme samozřejmě také zemní plyn a tam vyrábíme páru. Ale nejdůležitější je ten první modrý sloupec, kde vidíte, že naše potřeba po teple eh, je uspokojována eh, z dokonalé integrace procesu A tomu my říkáme, eh, říkáme německým slovem Verbund. Vysoce, integrované, vysoce integrovaná výroba. To je tržní situace, o které v Evropě můžeme snít, abychom se v Evropě dobrali v energetice takovéhle situace. Takže takovým eh, systémem eh, my šetříme, my plníme své domácí úkoly, a ušetříme 3,5 milionu ton, eh, tun oxidu uhličitého za rok. To je milion tun fosilních paliv za rok. Čili jinými slovy, děláme to hodně, pokud jde o efektivní využívání energií. To jsou naše domácí úkoly i do budoucna. A, a, a v té studii objednané generálním ředitelství je skonstatováno, že toto má nějaké hranice. To znamená, samozřejmě bude muset vždycky nakupovat energii na trhu. A teď se dostáváme tedy, a to je velice důležité, abyste tohle viděli, tenhle obrázek. Tak to je on. Abyste viděli tenhle obrázek. Tak prosím, uh, dejte to do prezentačního módu. O co jde? Jde o to, že jsme tady hovořili hodně o eh, tržních cenách. A tady je rozdíl mezi tržními cenami a náklady. Pro nás je, eh, záleží na eh, úplných nákladech, ne na tržních cenách, protože já tady nebudu hovořit proti nikomu, když řeknu, že eh, tržní cena opravdu eh, díky eh, napětí v Evropě, díky liberalizaci trhu, tedy klesla dolů. Ještě tady máme harmonizaci, protože zjišťujeme zase, že tady probíhá decoupling mezi Belgií, Nizozemskem, Francií, Německem. Proč? protože ten čistý energetický trh zatím ještě není dokonalý. Snem Evropy, mm, kdy eh, eh, všechno teče, eh, všechny na trhu s energiemi bez bariér, tam ještě nejsme, protože máme nedostatek v interkonektoru. Ale ceny jdou dolů. dolů. Ale dámy a pánové, Tohle jsou, eh, ale eh, nahoru nám jdou eh, náklady na přenosovou soustavu a ty jdou tak nahoru, stejně tak jako daně a poplatky, že ten tržní pokles cen to kompenzuje. Takže ta tržní cena není relevantní pro podnik. Pro podnik jsou, je, relevantní to, co je na faktuře. A víme, co k tomu přichází je tady eh, evropská, eh, evropská obchodovna s emisemi. To je třeba také udržet pod eh, kontrolou. BASF má velice aktivní postoj k tomu. Chceme ještě to srazit o 20% do roku 2020 a to je velice důležité. Když hovoříme o energetické krajině, tak musím vědět, že pro BASF máme 1,8 eh, miliard na výzkum a třetinu z toho dáme na efektivní využívání energií. Bez eh, chemie eh, nebudete mít dobré, dobrou výrobu elektřiny z větru, žádné ukládání energie do baterií a tak dále. V současné době energie souvisejí více s inovacemi než se zdaněním. Děkuji. Comprehensive um, speech and... Děkuji Děkuji za to, že jste sdílel jasný názor k cenám energií, nákladům na energie, na energii záleží, tak jak jste uvedl na jednom ze svých slajdů. Já bych nyní rád dal slovo druhému řečníkovi, panu Sanielovi Samazárovi, který má eh, chemicko-technologické vzdělání z univerzity v Punjabu v Indii a také studoval na London Business School jako představitel biznesu a v roce 2003 začal působit u Mittal Group, tehdy Mittal Steel Galatia Romania a v současné době je viceprezidentem a výkonným ředitelem pro Mittal Evropu eh, v Eisenhüttenstadtu, eh, eh, dále ArcelorMittal v Polsku a a Ostravě. Tedy přecházíme z chemického průmyslu k ocelářství. Thank you, uh, Mr. Chairman. Děkuji vám, pane předsedo, vážený pane generální řediteli, vážení poslanci. Je pro mne velkou ctí, že se mohu podělit o názory ocelářství ve vztahu k energetice a obchodování s povolenkami budu hovořit právě za oceláře ve střední a východní Evropě, které zastupuji. Na úvod nabídnu některá statistická čísla. Význam ocelářství pro eh, Evropu je zásadní. E, omlouvám se, že na tom diapozitivu je možná příliš mnoho údajů na jednom, ale rád bych zmínil, že nejvýraznějším příspěvkem je zaměstnání 330 e, e, tisíclí po celé Evropě. Dále mm, změna eh, v emisích CO2 od roku 1990, jejich snížení, úsilí snižovat emise zůstávají i nadále naším středobodem zájmu. Proto eh, se snažíme zaměřovat také na boj proti změně klimatu. Eh, klíčové oblasti znamenají snížení 20 Eh, zaměstnanosti o 20% od roku 2007, 28% pokles eh, v poptávce v roce 2014 oproti roku 2007 a bohužel eh, z toho profitují dovozy právě z mírného oživení, které v Evropě zaznamenáváme. I tak máme zde vysoké ceny energií a nekalou soutěž ze strany zemí mimo EU. Samozřejmě eh, ocelářství představuje důležitý faktor v každé společnosti ehm, a eh, abychom udrželi jeho života schopnost, musíme také využívat ekonomického pákového efektu. Statistik poptávky, navýšení poptávky o jedno euro ocelových výrobků e, zmiňuje, e, znamená navýšení poptávky o 3,1 eur z jiných oborů, zatímco u ostatních je to pouze 2,1. Právě proto představuje ocelářství zásadní e, prvek pro navýšení HDP generovaného průmyslem. Zaměřím se na prvky podpory, které e, obor ocelářství potřebuje, konkrétně energetické náklady. Zaznamenáváme znepokojivý trend, kdy roste podíl dovozu energeticky náročného zboží, zatímco USA a nově se rozvíjející ekonomiky e, jsou na dobré cestě. Z hlediska podílu na trhu podíl na trhu e, u EU výrazně klesá. Tento trend musíme zvrátit a můžeme eh, proto nabídnout vizi reindustrializace Evropy. Tyto diagramy ukazují, že náklady na energie představují eh, podstatnou část marží ocelářských firm. Je potřeba nabídnout energii hm, za konkurenční náklady, aby mohly hm, energeticky náročné obory konkurovat na světovém trhu. Máme tři hlavní problémy, které se snažíme řešit. Jednak dodatečné poplatky za energie v EU, jak eh, vytvořit rovné podmínky celosvětově jak umožnit integraci energetického trhu, tedy podporovat eh, reakci na poptávku eh, a ukončit fungování kapacitních mechanismů. A dále výhody systému obchodování s emisemi jsou sporné podle našeho názoru. O tom budu hovořit podrobněji dovolím si vysvětlit, co je zdrojem našich obav. Toto eh, vypadá podobně jako to, co prezentovali kolegové. Eh, naš, náš obor trpí vysokými eh, daněmi a poplatky, které ještě konečnou cenu navyšují. Takto vznikají nerovné podmínky pro hospodářskou soutěž po celém světě a to ještě zhoršuje situaci našeho oboru jak vytvořit rovné podmínky pro hospodářskou soutěž, potřebujeme dva soubory aktivit, odpovídající výjimky, abychom si zachovali konkurenceschopnou cenu energií a konvergenci daní a poplatků, abychom vytvořili takovou strukturu poplatků, která nabídne právě tyto rovné podmínky. Konvergence nám nyní chybí. A třetí aspekt, který jsem zmínil mezi hlavními problémy, s nimiž bojujeme, který by umožnil integraci energetického trhu kapacitní mechanismy, které znamenají, že máme záložní mechanismy pro obnovitelné zdroje. Tyto záložní mechanismy by měly být použity pouze jako e, poslední útočiště. Měli bychom stimulovat poptávku na základě spravedlivé regulace. A nyní bych rád přešel k druhému zdroji obav a tím je současný formát systému obchodování s emisemi a jaké bude mít pravděpodobně dopady na sektor ocelářství. Abychom dosáhli cílů v ETS komise předpokládá, že se bude na aukcích obchodovat s 57% povolenek. To znamená, že se tím zastaví dekarbonizace a vznikne příjem do rozpočtu. V důsledku toho bude nedostatek volných povolenek pro hlavní a energeticky náročné sektory konsekvencí toho je, že podstatná část hodnotového řetězce eh, v kovospracujícím a ocelářském průmyslu eh, bude muset tento nedostatek zaplnit. Konkrétně východoevropský ocelářský sektor bude eh, tímto novým systémem nejvýrazněji zasažen mezi prvními. Předpokládaný dopad systému ETS na ocelářství po roce 2020 eh, ilustruje studie eh, Ecofisk která zdůrazňuje negativní implikace. E, za prvé, 48% mm, nedostatek volných alokací, 76% nepřímých nákladů zůstane bez kompenzace. To povede k celkovým nákladům 34 miliard eur v letech 2021 až 2030, což pro kovospracující průmysl představuje 28 euro na tunu oceli v nákladech v roce 2020 2013. Proč říkáme, že současná podoba plánu obchodování s povolenkami je kontraproduktivní? Plán ETS eh, představuje dekarbonizaci fosilních eh, paliv a celého sektoru, ale v budoucím energetickém trhu tento jednotný přístup je poněkud nebezpečný, protože povede buď k úniku uhlíku nebo obrovským ziskům v některých částech sektoru. A i ty nejlepší plány budou představovat nedostatky. Neexistují pobídky eh, k investicím do inovativních technologií a to je něco, o co by průmysl měl zájem. Současná vyjednávání o povolenkách možná nevyřeší velké nedostatky. Podle našeho názoru jsou potřeba tyto kroky. 57%, které je rezervováno pro aukce, by mělo klesnout a to z mnohem nižší základny, třeba z 49%. Tak bychom dokázali vytvořit systém odpovídající realitě dekarbonizace. E, nově by měly být na nastaveny referenční hodnoty pro systém ETS pro existující instalace sektory jako ocelářství, které mají velké riziko, by měly dostat 100% alokaci už eh, pro splnění těchto benchmarků a zároveň by měla existovat eh, také kompenzace CO2 eh, a nealokované částky by měly být využity pro volnou alokaci. Eh, domnívám se, že i pokud se systém takto upraví, eh, můžeme se vyhnout eh, obrovským negativním dopadům. Já bych rád celou situaci schrnul. Po roce 2020 současná ETS povede k dovozu uhlíku a exportu pracovních míst. My si do, myslíme, že evropské ocelářství si zaslouží investice tak abychom se mohli stát vůdčím faktorem na globálním trhu. Za prvé, celosvětově konkurenceschopné energetické náklady, o tom jsme již hovořili. A za druhé bychom měli mít vhodnou úpravu systému ETS a dialog s průmyslem, abychom se vyhnuli únikům uhlíku po roku 2020. My jsme tady slyšeli o tom, že únik uhlíku není tak zásadní obavou, ale my uvažujeme o období po roce 2020 a systému tak, jak bude v té době fungovat. Rovné podmínky pro ocelářství v Evropě nám umožní splnit hlavní cíle, tedy zachovat úroveň zaměstnanosti, eh, tedy abychom zachovali eh, zaměstnanost i po poklesu o 20% od roku 2007, zachování dodavatelského řetězce, kde jsme zmiňovali, že jedno euro ocelářství v ekonomice vyvolává eh, poptávku 3,1 euro v dalších řetězcích, schopnost konkurovat, investovat do inovací a e, za poslední, a rozhodně to není méně důležité, e, dopady těchto čtyř akcí by měly výrazně pomoci plnit společnou vizi pro Evropu e, v boji proti změnám klimatu. Myslím si, že můžeme spolupracovat v hledání dobrých řešení. Klíčem je nestratit konkurenceschopnost v globálním konkurenčním boji. A jak řekl pan komisař, kroky, které ovlivňují konkurenceschopnost podle našeho názoru, e, představují nutnou změnu systému ETS i v oblasti energetiky. Děkuji mnohokrát. E, všechna ta čísla jsou velice zajímavá. E, různé, různá promyslová odvětví a mnoho podobných problémů i závěrů. A nyní eh, opět pokročíme dál. Eh, jak vidím, chemickému průmyslu. Třetí řečníkem je doktor Tilman. Vystudoval ve Frankfurtské a Kýlské univerzitě. Doktorát má také ve Frankfurtu nad Mohamem. Máte velmi významné místo ve výzkumném ústavu. A také jste pracoval v minulosti pro BASF jako výkonný ředitel pro eh, Evropskou radu chemického průmyslu. A z BASu jste pak zase odešel a teď jste e, ředitelem e, Združení chemického průmyslu v Německu. Bude velmi zajímavé vyslechnout e, vaše vystoupení, abychom viděli, zda je nějaký rozdíl, když někdo pracuje v BAS v Belgii nebo v Německu. To bude zajímavé, jaké to pak má dopady na ceny energií. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych ani tak nechtěl hovořit mezi, o, o, tedy proble, o rozdílech mezi Německem a, a, a e, Belgií. Samozřejmě, toto je právě oblast průmyslu, chemický průmyslu, kde je Eh, velký eh, dopad. Především je to eh, otázka cen energií, ale také cen surovin. To je vlastně taková, takový dvojí dopad na konkurenceschopnost a je to velice důležité. Když se podíváme na ta množství, tak vidíme, že tady je elektřina 10 eh, milionů. Já si myslím, eh, že tohle je poměrně důležitá, eh, důležitá věc. Musíme prostě mít na paměti, že s našimi produkty neseme na zádech zátěž energie a v CO2 pro zbytek průmyslu. My dáme energii do produktů, aby ostatní vůbec mohli vyrobit eh, nebo používat vysoce výkonné produkty, eh, mohli vyrábět eh, sluneční panely, větrné elektrárny, auta, budovy a tak dále. Takže všechny tyhle věci každopádně by se jinak nedaly vyrobit bez vložených energií. A proto pro nás je důležité, abychom eh, vždycky hovořili o celém tom hodnotovém řetězci a nejenom o eh, jednotlivých jeho oblastech. Pro nás je velmi eh, důležité to, co platí pro celý řetězec. Když se podíváme na chemii samotnou, tak můžeme říci, že jako velký chemický spotřebitel, jako velký spotřebitel spotřebujeme, spotřebujeme vlastně málo. A ty tři křivky, které tady vidíte, ukazují, jak vlastně efektivně nakládáme s energií. Tady na, tu, na té horní části vidíte eh, vývoj produkce od roku 90, ta eh, vzrostla o 60% a ta spodní čára ukazuje eh, specifickou spotřebu energie. Takže svoji efektivitu jsme v zásadě zdvojnásobili od roku 90. To si myslím je velice důležitý signál z tohoto pohledu a, a ta efektivita se bude teď už pomalu zvyšovat, protože už e, jsme nasadili e, nesmírnou, e, nesmírné páky k jejímu snížení, zvýšení. Jaké síly tady máme pro konkurenceschopnost v energetice? Je to cena elektřiny, je to cena surovin energetických a jsou to všechny ty další suroviny, ty základní eh, chemikálie, které mají nějakou cenu na trhu. To znamená, že my jsme v celosvětové konkurenci proti světovým cenám, ale musíme platit výrazně vyšší ceny za energie a za eh, suroviny. O to tady jde. A k tomu přichází, že v Evropě máme eh, málo vlastních zdrojů, to je zřejmé, a máme vysoce regulovaný trh. Tyto dvě křivky eh, můžeme vysvětlit poměrně eh, eh, rychle. Na jednu stranu plyn, na druhou stranu elektřina. Všichni už říkali, že tady máme výrazné změny u cen plynu. Už jsme se tady bavili o tom, abychom snížili ceny plynu. Samozřejmě můžeme dělat v Evropě fracking, a tím bychom měli daleko vyšší nabídku plynu a cenu plynu bychom také stlačili hmm která je dnes v Evropě dvakrát až třikrát vyšší než v USA. U proudu vidíme docela zřejmě, že ty ceny eh, hodně eh, narostly. To je eh, lež, právě jsme říkali, jak to tady můžete tohleto ukazovat. To dostanete, dostanete. Slovo, ještě deset vteřin. Pane si prosím. Takže u těch eh, cen eh, proudu musíme hodně rozlišovat. Jsou to eh, ceny proudu, kde máme ty, ty elektrické, kde odečteme všechna ta zmírňující opatření, ale v chemii necelých 10% nemá úlevu. Ostatní platí všechny případky navíc, takže nemůžete říci, že to, ne, že to je lež. To není pravda. Když se podíváme, tedy srovnáme s USA, tak uvidíme, že v Německu platíme dvojnásobek za prout než v USA. Tady máme cenu, která nám, tedy od našich členů graf, který srovnává ta, ty jednotlivé výrobní lokality. Nehovoříme eh, o jednotlivých cenách firm, takže tady vidíte ceny eh, německých firm, které platí eh, v Německu a německé firmy, které platí jinde. Podívejte se, co platí, kolik platí v USA nebo v Číně. Vidíte opět, že když si to rozpočítáme takhle podle lokalit, tak platíme až dvakrát tolik, co jinde v Německu. Takže tady máme výraznou konkurenční výhodu a je úplně jedno, jestli eh, tady započtu eh, ta úlevná pravidla nebo jestli eh, to srovnám s těmi úlevami, které jsou tady pro ostatní podniky. Tady celá ta otázka, o které se tady hovořil už na panelu, byla následující. Vy jste vlastně hovořili o té eh, produkci. To by bylo úplně proti efektivitě těch zařízení, protože my neustále eh, eh, provozujeme to zařízení a kdybychom to vypínali, tak bychom měli násobné náklady, násobné emise. Takže to jsou všechno pěkné nápady, ale, jde úplně, ale jsou úplně mimo realitu. To vůbec nemá nic společného se skutečností, to je naprosto nepřijatelné. Další věc. Když se podíváme na eh, regulaci, tak eh, oba kolegové už to ukazovali. Tady vidíte srovnávání USA s Německem. My tady máme eh, mírné zvýhodnění, pokud o ceny proudu. Víceméně ty tež náklady na sítě a další a ale máme tady výrazně vyšší část eh, příspěvku eh, za eh, obnovitelné zdroje a v Evropě samozřejmě, to je po celé Evropě, máme tady ještě emisní obchod. Čili to všechno vám ukazuje, jak velká je ta konkurenč, jak velký je ten konkurenční rozdíl pro chemický průmysl ve vyjádření mezi německým a USA. A ten rozdíl přesně my musíme zvládat větší efektivitou. A to je náš problém v chemickém průmyslu. První výsledky. Doufám, že dostanu aspoň 10 vteřin navíc ještě. Takže první eh, výsledky. Takže eh, eh, výsledky investic v Německu, to je ta modrá křivka, tam se neděje nic tohle je investice německých firm v zahraničí. A to vám ukazuje, že právě pokud eh, eh, že po eh, boomu díky břidličnému plynu došlo k boomu investic v zahraničí. Tady můžeme říci, co to žene. Samozřejmě je tady také trh, tady trh také žene investice. Ano, ale pokud se podíváte na tu nejvyšší část, tak uvidíte, že v USA Většina investic jde, a to jsou všechno investice eh, energeticky náročných zařízení, tam, tam, tam se investuje do takových, eh, protože eh, tam jsou energie výhodné. Pokud se dnes podíváme na to, kde jsme konkurenceschopní, tak můžu akorát říct, že máme sice velkou spotřebu, ale tu nezměníme za B. Máme docela jasnou nevýhodu, pokud je o konkurenceschopnost našeho regionu oproti USA například. Pak tam tady máme eh, další znevýhodnění obcho- kvůli obchodu s povolenkami. A už teď tady vidíme únik investic do USA. Děkuji. Děkuji mnohokrát za váš projev a nakonec vyslal výraznější poselství, než jsme měli předtím Belgie a také jste musel hovořit ve složitém prostředí. A nyní bychom rádi přešli k diskusi. Eh, pan Pítr, EPP. Já ich möchte zunächst eine... Tak eh, já bych rád okomentoval eh, to, co tady Eh, ukázal kolega Turmes na konci předchozího panelu, kde eh, nám eh, se snažil udělat dojem, že musíme v zásadě přihlížet jenom ke zvláštním cenám pro energeticky náročné odvětví. Ty musíme od, od stranit a potom budou mít zákazníci i ze středních podniků očekávat. To byla vysoce manipulativní grafika, protože když, i když byste odbourali ty eh, vysoké eh, ceny pro energetické náročné podniky, tak byste dosáhli slevy pro domácnost jenom částečně. Čili ten průmysl je vyháněn z Evropy a měli bychom od, by byl vyhnán a měli bychom o trochu nižší eh, ceny pro domácnosti, takže něco takového tady nemůžeme přijmout. Já mám otázku v zásadě na všechny tři. Tohle bylo velice působivé ty statistiky, pokud jde o ceny energií a, a také váš a, eh, oxid uhličitý, ta zátěž. Jak to vypadá s investičními aktivitami teď eh, v jednotlivých vašich odvětvích? Kam investujete eh, do nových trhů? Kam investujete do nových lokalit? V jakých částech světa v tomto ohledech nacházíte své cíle? a do jaké míry investujete ještě v EU. Děkuji a nyní pan Dan Nika. Především bych chtěl říci našim eh, hostům, že eh, ochrana evropského průmyslu by měla být největší prioritou. Ta Představa, že by se eh, vyvážely pracovní místa a dovážel uhlík. Já také vycházím do svých zkušeností v Rumunsku. A sedm z, osmi jež, eh, sedm z, eh, z původně osmi existujících chemických továren v Rumunsku ještě fungují a budou využívat zemní eh, plyn, který bude za cenu, která vychází z tržní ceny. Jeden z našich hostů má zkušenosti v této oblasti. 40 tisíc lidí eh, tam původně pracovalo, nyní je to pouze 7 tisíc. Jedna věc eh, je pro mě těžko pochopitelná. Jaká je strategie Evropské komise? Před třemi lety jsem byl členem rumunské vlády a snažil jsem se zjistit, jestli je možné zvýšit energetickou eh, účinnost eh, na základě fondů eh, z EU, ale bylo mi odpovězeno, že to, tyto náklady se nejsou způsobilé pro evropské fondy. Nicméně jak můžeme udržet ta pracovní místa v Evropě? Jak to můžeme udělat. Ti lidé potřebují eh, mít alespoň srovnatelné podmínky. To by se mělo jasně vysvětlit. A ještě něco k ETS. Na předchozí schůzi bylo řečeno, že v Evropě Eh, nejsou eh, podniky, eh, které by se vyrovnaly s tím benchmarkem pro ETS. Je to opravdu tak? A ještě mám otázku na našeho experta z oblasti ocelářství. Může metal splnit ty požadavky na ETS? A nyní pan Baker z ALDE. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Já mám tři rychlé otázky. Zeptám se celého panelu, zda by mohli popsat, já vím, že je to složité, ale mohli by popsat, jaké jsou vlastně ceny energií v celkových výrobních nákladech. My tady hovoříme o 5, 10, 60 procentech, eh, protože když chceme hovořit o konkurenceschopnosti, tak eh, vlastně tady máme Eh, potřebu vědět, zda je to velká část těch eh, nákladů nebo ne, zda například eh, náklady na pracovní sílu sehrávají stejně důležitou úlohu. Druhá otázka, ETS, já jsem v tomto výboru a tady v parlamentu zažil velkou diskusi nebude snadné najít dobrou, dobrý kompromis ani pro energetiku, ani pro průmysl, ani pro zvýšení konkurenceschopnosti evropské ekonomiky. Já mám tedy konkrétní otázku. Co si myslíte vy, že by byla normální cena za uhlík a jak bychom měli eh, řeči, řešit otázku úniku uhlíku a začlenit to do diskuse o ETS? A ještě poslední otázka na pana Dachejste. Eh, já vím, že vaše eh, podniky jsou vždy na nejvyšší úrovni s investicemi, ale eh, investujete také do cirkulární ekonomiky. Integrace různých komponentů je opravdu důležitá. Jak investujete také do cirkulární ekonomiky a jak tady zohledňujete například nové technologie, konkrétně zachycování uhlíku? Děkuji, pane kolego, pan Turmes za zelené. Ano, to je zajímavé. Máme tady akademiky, kteří jsou neutrální, kteří ukázali. Já se omlouvám. Uh, nikdo, nikoho z nich jsem nepozval já. Nikdo tu není z mé iniciativy. Měli jsme tu dva akademiky, kteří prokázali, že dnes eh, v oblasti eh, elektřiny energeticky náročné eh, sektory díky využití eh, výjimek v celé řadě věcí, eh, které jsou definovány na evropské úrovni o že máte tedy ceny, které jsou velice blízko těm cenám na světovém trhu a ukázali jste graf, kde bylo ukázáno, že ta cena je tři, čtyřikrát tak vysoká. Jak eh, eh, to můžeme rozhodnout mezi lobbysty a akademiky. Jak my, politikové, se můžeme rozhodnout mezi těmito dvěma vizemi? Jak mě můžete přesvědčit, že vy jste nám ukázali vaše skutečná čísla? Eh, či, měli by se nám ukázat vaše skutečná čísla na těch účtech, abychom mohli opravdu vidět, zda pravdu máte vy, nebo zda pravdu mají akademikové. A teď mám tři stručné otázky eh, na zástupce Metal eh, Group. Vaš podnik vy, získal 400 milionů eur v druhé fázi ETS. Za druhé, Eh, kupuje váš podnik mezinárodní kredity? V poslední době to je možná i otázka na BASF. Eh, v druhé polovině 2012 eh, bylo prakticky jedna miliarda mezinárodních kreditů nakoupena za 0,5 pro na tunu. Já se tam zase to nakoupili. A máte ještě nějaké? Protože já jsem tomu uh, rozuměl tak, že vy jste provedli hedging, eh, který nešel jenom do roku 2020, ale ještě za uh, eh, to, tento horizont. Předseda přerušuje řečníka. Mám ještě poslední otázku. Ocelářství. Další řečník na mém seznamu říká předseda je já se omlouvám, pane kolego. Další řečník, paní Nýbler. A já prosím, abyste začala. Velmi se omlouvám. Čas vypršel. Děkuji, pane předsedo. Já bych nejdříve ráda poděkoval třem řečníkům za velice zajímavé eh, připomínky eh, a vystoupení. Eh, otázka na pana Tilmana. Ten už tady stručně hovořil o tom co říkali předřečníci. Hmm. Eh, já bych se eh, tedy zeptala, aby, eh, vás poprosila, aby jste reagovali na to, co říkali řečníci v prvním panelu. Bylo by, pane předsedo, možná dobré příště to trochu promíchat. Potom jste říkali efektivní využívání energii, to se právě zdvojnásobilo. Tak já se tam provokativně, proč jsme na konci. Já vím, že jsou to nějaké fyzikální hranice, ale proč eh, bychom nemohli eh, tady eh, chtít ještě další efektivní, využívání, další zefektivnění, když už to bude tak ambiciozní. Potom teď máme nízkou cenu CO2, kterým se obchoduje na trhu. Já si myslím, že je tady otázka je to ještě hospodářsky unesitelné? A potom zastupce ocelářství se zeptám. Já chápu, že ocelářství má velké pr- problémy vzhledem k vývoji v Číně. Vzhledem k obrovské e, konkurenci, která přichází teď z Číny. My jsme tady také vedli e, debatu o e, tržním statusu pro Čínu vzhledem k VTO že tam už jsou 15 let, tak eh, není to pro vás také eh, velká otázka, tohle větší otázka, než to, co my tady probíháme v rámci novelizace ATS? E Děkuji. Děkuji vám za vaši otázku, paní Nýbler. A nyní se vracíme k našim řečníkům. A já vás poprosím, eh, abyste možná odpovídali v opačném pořadí, než jste hovořili Začneme tedy BASFem v Německu, pak v ocelářství a skončíme BASF, eh, BASF Bel, Belgii. A no, děkuji, pane předsedo. Investiční aktivity. Eh, pane Pípře, vy jste se ptal. To je přesně eh, ten jeden slide, který ukazuje, že vnitřní investice v Německu jsou eh, víceméně jenom na údržbu stávajících zařízení, jenom ale se eh, staví něco nového. Všechny eh, velké investice energeticky náročné jdou v zásadě mimo Evropu a zice tam, kde je energie výhodná, například v USA v současné době jsou vzhledem k břišnému plynu a nízké ceně elektřiny. To jsou důležité příklady. Například eh, polysilicium, eh, to je velice důležitý, eh, důležitá surovina pro solární panely. To se to dělá v USA, protože se tam prostě dá vyrábět mnohem jedný, levněji. A to polysilicium se tam prostě vyrábí levněji, protože je tam lacený proud. Potom pan Nika položil otázku, která je spíš na komisi. K zavřeným ocelárnám vám toho neřeknu v Rumunsku pak pan Debakr, eh, celkové investice. Tak pardon, pardon. Teď jsem si to popletl. Vy jste se ptal eh, na celkové náklady eh, investice a cirkulární ekonomika. Tak pro chemii tohle je každodenní obchod, každodenní záležitost. Pan Techest říkal, že my jsme propojené odvětví a pokoušíme se všechno honit do kolečka. Každý odpad eh, z nějaké eh, továrny se používá, pokud je to možné, jako surovina v nějaké nové, eh, v jiné továrně. Například v roce 1860 a 70 jsme začali s terem, ze, kterým se začal, eh, ze kterého se začaly vyrábět barvy. A, a potom a eh, jsme neustále pokračovali, takže neustále do toho investujeme. Pane Turmesi, vy jste se ptal a, eh, a na energeticky náročná odvětví a, a velkoobchodní skutečné ceny. Já bohužel musím říci, ono jde také to, to trošku směrem k otázce paní Nibler, nikdy tady hovoří slepý o barvě. Když já eh, zamíchám eh, všechny možné otázky, tak mm, nedokážu eh, poskytnout žádné konkrétní informace. Pokud někdo provožuje zařízení, které běží 24 hodin denně a jedině tak je ziskové, tak já mu nebudu nakupovat levnou energii na z trhu neustále, jako na spotovém trhu, ale eh, budu mít, eh, ale koupím si paušál, eh, který prostě není tak nízký. Hmm, ono to prostě nejde takhle dát dohromady. Proto je třeba se na to zaměřit a z toho důvodu, než se zeptal, proč jsem ukazoval to srovnávání lokalit. Přesně takové otázky my dostáváme od ministerstva z hospodářství v Berlíně my eh, srovnáme lokality a prostě tam je jasné, kde jsou pro nás ty podstatné rozdíly. Potom eh, jedna otázka na celkové náklady eh, na energie. Tedy v, žádé, v zásadě jde o 21-22%. V chemickém průmyslu, a když to vezmu základní chemii, tak jsme u nějakých 30% celkových nákladů. Potom k panelu 1. Já myslím, že jsem vysvětlil, že eh, tady eh, se mluví o různých věcech. A pokud je o efektivní využívání energií, co ještě můžeme udělat? Ano, samozřejmě něco děláme, ale ta úroveň eh, nárůstu prostě už není tak významná. u nás jsme měli také mimochodem znovu sjednocení, to nám také velmi přispělo. My se pokoušíme o nárůst efektivity využívání, ale teď už máme 1-2% ročně, takže uvědomíme si, eh, o kolik letech musíme hovořit, abychom dosáhli něčeho většího. Prostě musíme také eh, to eh, spojit s investičními cykly. I když dělám údržbové investice, tak to nedělám každý rok, ale pracuji v nějakých cyklech. Potom cena oxidu uhličitého u vaší poslední otázky dnes Máme nějakých 8 eur eh, za certifikát ETS. V Německu těch 200 milionů už je z toho odečteno, ta kompenzační platba a eh, jak to komise předpokládala po reformě, že by to mělo být nějakých 40 eur, to by u nás eh, narostlo na nějakých 2,2 miliard pro celé odvětví. A proto vidíte ten prostor mezi 8 a 10 eury až 40 eury, jak jaký by to asi na nás mělo efekt. Teď ty mezinárodní kredity. Pan Salini byl na druhé stránce a tak jsem na něj zapomněl, pardon. Sono spesso cose come questa. Eh, la, quindi sarò... Já bych eh, Eh, chtěl jen eh, stručně a konstruktivně říci, eh, že tady nechci přednášet nějaké provokace. Jen chci říci, že ceny energií, to je opravdu velká hrozba. Velká hrozba pro evropský průmysl. První hrozbu, podle mého názoru, představují rizika spojená s přiznáním statutu tržní ekonomiky Číně. Až bude skutečně existovat eh, evropský trh, jednotný evropský trh energií, do té doby musíme dávat opravdu eh, velký pozor, vytvářet určité záchrané eh, aspekty, které se budou týkat eh, energeticky náročných eh, průmyslových eh, odvětví. A pak jsou tady také otázky nepřímých nákladů. Já jsem přesvědčen, že je třeba tady toto zohlednit. Jsou prostě v Evropě některé země, které tady mají dobré výsledky a jiné nikoli. Německo tady v této oblasti je tou zemí příkladnou, Itálie není otázka kompenzace přímých nákladů, to by mohlo právě usnadnit eh, situaci pro tyto energeticky náročné ekonomiky. Eh, děkuji a předávám slovo dalšímu řečníkovi. A děkuji, pane předsedo. Takže první otázka od pana Niky. Odpověď je celkem jednoduchá. Eh, v našem Podniku žádný, pod, žádná, žádná továrna neplní ten benchmark. E, to platí v podstatě pro všechny ocelářské podniky, bez ohledu na to, jaké technologie používají. E, to je také důvod, e, který stojí za tím, co jsem vlastně zahrnul do své prezentace. Otázka o, o Eh, dávkách, které jsou vypláceny v rámci NAD 1 a NAD 2. Eh, Tady toto vlastně způsobila krizová situace, která eh, vypukla ve své době. My jsme si tu krizi nepřáli, ta postihla velké množství průmyslových odvětví, velké množství podniků. A ty mm, příjmy z těch nadbytků byly reinvestovány ehm, do podniku, abychom se připravili na předvídatelné eh, mechanismy ETS. A pak průmysl, včetně našeho, odkupuje zpět eh, povolenky eh, v rámci případných nedostatkových situací. A neexistuje tedy nějaký hedging. Do roku 2020 nám budou chybět povolenky, pokud jde tedy o tuto situaci. Další otázka se týká vašeho přístupu k prioritám. Ano, máte pravdu. Eh, eh, ten problém je dynamický, v průběhu času se mění a v této fázi je to tak, ano, Čína, eh, která by získala status tržní ekonomiky, to je pro nás velké téma, velký problém. Musíme se zaměřovat na scénář, který bude existovat po roce 2020. To je ano, situace v terénu je taková, jaká je. Ta to je velkým zdrojem obav. Pokud je o scénář eh, ve struktuře tarifu, to je také v popředí našich obav. Nikoli cena sama o sobě. Ta obava se týká toho, zda e, budeme opravdu působit za rovných podmínek. Budeme-li e, působit za rovných podmínek, pak ta marže průmyslu nás podpoří, bychom e, opětovně investovali do nových technologií a abychom se řídili podle doporučení komise a postupovali to tak, jak je to cílem také ETS ale my jsme ve scénáři, kde ty podmínky rovné nejsou. A navíc, když je tady situace, kdy prostě neexistují rovné podmínky, pak eh, ocel přijíždí do Evropy z jiných zemí eh, za náklady, které jsou eh, zcela odlišné. A pak tedy v roce 2020 budeme mít opravdu velké problémy. To je má odpověď, pane předsedo. Děkuji vám a ní dávám slovo panu De Festovi. Ano, no, děkuji. Já jsem vám slíbil, pane předsedo, že nebudu odpovídat na všechny otázky, protože máme velmi málo času. Chci se vrátit k otázce, která se týká energetické účinnosti. Energetická účinnost je stále eh, Mm, velice důležitá pro náš podnik a pro vůbec celé průmyslové odvětví. Především naším úkolem je dále investovat do našich struktur a provádět všechny naše velké plány eh, v systémech eh, zvládání energií eh, všude na světě. To je velice důležité mít systém řízení energií. Za druhé, já jsem velmi rád, že se stále více a více zaměřujeme na energetickou účinnost eh, v ne, v sektorech, které nejsou v ETS. Eh, tady můžeme zjistit, jaký je přínos chemického průmyslu a chemických produktů ve všech oblastech, kde je velká energetická náročnost. Myslím na dopravu, na stavebnictví a na všechny takovéto sektory. Energetická účinnost je přímo v srdci celého průmyslu. Dále otázka eh, stanovení cen. Ano, my jsme rá, budeme rádi, když eh, budeme eh, hrát na tom celosvětovém globálním hřišti. Vy vítáme konferenci COP21 v Paříži, protože to bude znamenat poprvé globální dohodu. Ale prosím, aplikujme tedy globální dohodu na globální bázi, aniž bychom ztráceli konkurenceschopnost v Evropě. A samozřejmě eh, v cirkulární eh, ekonomice to není pouze koncept Verbund, ale to je eh, prostě koncept, který si rozvíjíme. Když jedna třetina celého rozpočtu v skupiny BASF jde tímto směrem, tak jsem přesvědčen, že cirkulární ekonomika bude klíčovým faktorem pro úspěch všech průmyslových odvětví. Musíme se tedy podívat na celý ten řetězec hodnot ne jednoho průmyslu, ale všech těch odvětví. Pane předsedo, já jsem slíbil, že budu stručný. Děkuji vám, pane de Gest Cheste. A já bych chtěl ještě jednou dát slovo panu Tilmanovi. Já bych eh, chtěl připomenout, vážení kolegové, že eh, v obou částech našeho slyšení jsme měli zástupce vědeckých kruhů, protože v prvním případě to byl profesor Neuhoff a v druhém případě je to doktor Tilman, eh, který obhájil doktorát v ústavu odvedl vědeckou práci na um, Technické univerzitě. Vidíme to v jeho životopise. Takže v obou částech eh, byla vyvážené, bylo vyvážené zastoupení. Já hovořím o faktech, o ničem jiném, jen o faktech. A teď bychom rádi měli ještě odpověď eh, na otázku pana Saliniho. Děkuji, pane předsedo. Wegen der eh, Komp eh, Ta kompenzace, kterou my teď dostáváme v Německu, eh, to je 160 milionů. Otázka nákladů na certifikáty u těch nepřímých nákladů. Vidíme u jednotného evropského energetického trhu, že by to muselo být tak i v jiných zemích stejně. Ovšem dnes jde o to, že nevíme, jak dál by to mělo jít, protože ty budoucí kompenzace 2,2 miliard, eh, tam by tohle bylo jenom 600 miliard, 600 milionů. Takže tam by byl eh, problém nerovnováhy. Teď dostáváme něco, ale do budoucnosti dostáváme daleko méně. A to by musel eh, platit samozřejmě pro všechny. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Děkuji všem panelistům. Nyní se dostáváme k závěrečným poznámkám, které přednese pan Dominik Ristory, generální ředitel TG Energy. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení poslanci, členové výboru ITRE, vážení hosté, je zřejmé, že náklady na energie a konkurenceschopnost průmyslu v Evropě je pro nás hozenou rukavicí. Zároveň je důležité dívat se na tuto problematiku z určité perspektivy. Čekáme kontroverzní diskusy, ale zároveň jsme kromě této diskuse uvažovali o tom, co můžeme očekávat v souvislosti souvislosti s novou evropskou politikou, konkrétně s evropskou energetickou politikou. Za prvé musíme říci, že se podařilo dosáhnout odpojení dekaplinku hospodářského růstu a spotřeby energií. Toto odpojení růstu eh, od spotřeby představuje skutečně zásadní posun směrem k energetické účinnosti, která je skutečným úspěchem v Evropě. A mohu říci, že nepochybně průmysl Evropské unie využíval energie mnohem efektivněji ve srovnání s našimi hlavními konkurenty. To je naprosto zřejmé, když se podíváme například na výsledky, které jsme dosáhli v oblasti energetické intenzity za posledních 20 let. A e, zcela nepochybně z tohoto získávám dojem, že právě nové technologie, zvláště e, v sektoru e, chemického průmyslu, stavebnictví, ocelářství, kovospracujícího průmyslu a dalších mají skutečný potenciál dále energetickou účinnost zvýšit. A to představuje cestu, kterou bychom se měli vydávat i nadále, protože to právě představuje eh, pokrok. To je první poznámka. A druhá poznámka, za poslední dva roky eh, jsme snížily mezery mezi světovými cenami u našich hlavních konkurentů, konkrétně v USA. A to eh, je zcela zřejmé, když zkoumáme situaci eh, velkoobchodních cen elektřiny, už je nyní 1,7 krát více, eh, než je cena USA, zatímco v letech 2012-13 jsme byli na úrovni dvou a půl násobku eh, amerických cen. A podobný trend pozorujeme, když hovoříme o velkoobchodních cenách zemního plynu. Tam je to také velmi důležité. A za třetí hm, je velmi důležité abychom identifikovali jednotlivé prvky cen energií. Platí totiž, že pokud se nám nakonec u mnoha energií v maloobchodním trhu ukazuje 40 neenergetických složek, bude velmi důležité, abychom skutečně zahájili otevřenou diskusi s členskými státy, mezi členskými státy, a to nejenom pro ministry energetiky, ale také pro ministry financí, protože nakonec to ukazuje určitou volbu, kterou státy činí na politické úrovni. A jak víte, rozhodli jsme se provést hlubokou analýzu eh, cen energií a nákladů na ně. První studie, která eh, byla již prezentována parlamentu a radě, bude ještě aktualizována a my přenes, předneseme v létě konečné výsledky. A nakonec bude velice důležité eh, o tom diskutovat. A diskutovat tedy s členskými státy v radě, abychom propojili energetické náklady a ceny energií e, do systému energetického řízení a vládnutí. Právě to bude e, důležitým ukazatelem v oblasti energií. Vím, pane předsedo, že zájem vašeho výboru se točí právě kolem řízení a vládnutí v oblasti energií. A myslím si, že i v této souvislosti ještě v letošním roce předneseme určité návrhy a e, dosud proběhla důležitá jednání, ale ještě nás čeká diskutovat o rámci energie a klimatu pro 2030 v kontextu eh, summitu eh, z roku 2014 října. Ale myslím si, že nyní nastal čas, abychom udělali krok ku předu, abychom eh, právě tento aspekt zapracovali jakožto klíčový ukazatel. A poslední a čtvrtá poznámka, ačkoliv e, připravujeme nové návrhy, které přijdou ještě během tohoto roku a které také přispějí ke zlepšení konkurenceschopnosti sektoru energetiky. Jak víte, navrhneme tzv. New Market Design a byli jsme také prvními, kdo předložil tuto novou koncepci, abychom usmířili integraci a rostoucí podíl obnovitelných zdrojů energie do jednotného trhu v Evropě, ale zároveň chceme zajistit stabilitu investice a rostoucí úlohu spotřebitelů. Spotřebitelů, protože právě ti se aktivněji podílejí na volbách v oblasti spotřeby energie a to bude představovat nakonec skutečnou energetickou revoluci. Jak víte, to objevu eh, elektřiny nás čeká právě tato nová revoluce. Proto eh, vytvoříme takovou situaci, kdy klíčová volba v oblasti eh, volby používané energie bude možná, včetně volby tarifu. A to bude přínosné jak pro jednotlivce, tak eh, obecně bude to mít velký význam. A ještě bych doplnil, že v zájmu koherentnosti navrhneme také další eh, práci na energetické účinnosti, úpravu směrnice o energetické účinnosti a výkonnosti a budeme se snažit usnadňovat investice v této oblasti, protože, jak jistě víte, máme řadu kvalitních projektů zaměřených na energetickou účinnost, na obnovitelné zdroje, ale také na propojení energetických sítí, konkrétně infrastrukturu pro elektřinu a plyn a co potřebujeme je nový most mezi předkladateli projektů na straně jedné a investory na straně druhé. To má naprosto zásadní význam a jedině to může přinést také přínos, pokud eh, to bude podpořeno jak Evropskou investiční bankou, tak také národními bankami a samozřejmě vnitrostátními aktéry, eh, kteří mohou také na pomoci globální konkurenceschopnosti. A domnívám se, že právě pokud se vydáme tímto směrem, podaří se nám vytvořit nové rovné podmínky, což usnadní naš naši situaci vůči konkurentům a vím, že kolega tady je aktivní v Antwerpách. V Antwerpách, kde jedna velká americká společnost se rozhodla Ehm, investovat do rafinerského sektoru jednu miliardu pod, na základě pozitivního signálu z hlediska hodnocení života schopnosti projektu z hospodářského pohledu. To, celé jistě to ta společnost neučinila bez ekonomické rozvahy a vnímám právě toto rozhodnutí jako pozitivní signál, který by nás měl vést k ještě výraznějšímu pokroku k vytvoření stabilního právního rámce, který dále umožní zvýšit naši konkurenceschopnost a snížit náklady na energie. Děkuji vám, děkuji vám, pane generální řediteli, děkuji Dominiku za schrnutí a Myslím, že to bylo pro nás velmi důležité a zajímavé slyšení na půdě našeho výboru. Děkuji všem za účast, děkuji zvláště našim řečníkům, našim hlavním řečníkům a vám všem. A e, musím říci, že vaše vystoupení byla nesmírně zajímavá, vaše prezentace i nové přístupy. To vše je pro nás velmi inspirující. Děkuji mnohokrát a myslím si, že si zasloužíte aplaus. Děkuji za, děkuji za tento potlesk a tímto eh, zasedání výboru ITRE končím. Máte něco do bodu různé? Není tomu tak. Příští zasedání 16. a 17. března dlouhá doba, za tři týdny. Děkuji vám mnohokrát a přeji vám vše nejlepší. A nyní požádám, abyste opustili zasedací místnost co nejdříve, protože bychom rádi zahájili jednání koordinátorů.